Uh, Kolegové, pokud to bude možné, rád bych se pustil do zprávy pana Engstroma. Požádali jsme pana Tajányho, aby přišel o trošku později, ale nechci ho nechat čekat, takže když dovolíte. Já myslím, že protože spousta lidí, včetně mě, nechali hlasovací kartu v té druhé místnosti, budeme se snažit hlasovat bez karety. Já myslím, že to snad nebude nějaké kontroverzní hlasování, nicméně náš tajemník si bude muset zvyknout počítat, pokud to bude nutné. Takže začneme, ano. Takže pan Engstrom, náš zpravodaj, je tady. Olovám se, že se nám to nepodařilo udělat dnes dopoledne vaší první zprávy. Nicméně chcete k tomu něco říct, než budeme hlasovat? Kristiane? Ano, jen bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům i sekretariátu. Měli jsme dvě schůzky. Myslím, že byly užitečné, konstruktivní. Ano. Pustíme se do hlasování. Mnohokrát děkuji. Začneme tedy hlasovat. Já zahájím hlasování. Prvním pozměňovacím návrhem Evelyn Gefardové, kdo je pro? Nikdo proti? Přijat. Potom tady máme dvojku Larry Komy. Ten bude doplněn jako nový odstavec. Kdo je pro? Proti? Přijat. Trojka byla stažena, čtyřka Evelyn Gepartové, kdo je pro? Proti? Přijat. Pátý návrh Evelyn Gepardové, kde je pro? Proti. Přijat. Kompromis. Evelyn Gepardové a Larry Komi. Hlasujeme, kdo je pro, pro kompromis, kdo je proti. Děkuji, přijat. Šestka a třináctka padá. Pak sedmička Larry Komi, kdo je pro, proti, přijat. Pak tady máme pozměňovací návrh 8 Filipa Živana a Jean-Marie Kavady. Spravodajka, spravodaj je proti, kdo je pro? To musíme spočítat. Takže pro Those against proti? You It's eleven, eleven, as um, uh, to Zamítnut o jeden hlas. A chtěl bych říct, pokud jsou tady členové výboru, kteří hlasují a nedali vědět sekretariátu, Členové jiných výborů mají dát vědět sekretariátu písemně, pokud jsou jmenovaní svou skupinou, aby měli hlasovat, pokud to nejsou náhradní členové tohoto výboru. Dodržujte, prosím, toto pravidlo. Devítka. Evelyn Gepardové, kdo je pro? Proti? Přijat. Desítka Evelyn Gepardová pro? Proti? Přijat. Jedenáctka Evelyn Gepartové. Pro, proti, přijat. Velkou většinou dvanáctka Filipa Živana. Kdo je pro? Myslím, že to se musí spočítat. Nemáme všichni hlasovací karty.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 Kompromisní návrh 2 pana Živana a pana Krojcmana. Chtěl bych zase připomenout, že mají hlasovat jenom členové tohoto výboru, pokud nedali předem vědět, anebo náhradníci. Kdo je pro kompromis 2? Musíme to znovu spočítat. Okay. Um, those are... Kdo je proti? Okay, that is... Dobře, takže byl přijat. 18 ku 10. 15 a 16. Pardon, 14 padá. Pak návrh Larry Komy. 16 s ústním pozměňovacím návrhem. Ten máte v textu. Takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro proti, přijat. Šestnáctka padá. Potom tady máme návrh 18 pana Živana. Kdo je pro? Jde o vyškrtnutí. So count 14 for EPP. Yeah, count 14 for EPP, yeah. 19 pro, bude proti. Okay, let's turn against. 10 proti. 17 padá. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijat. 19 padá a 20 padá. Takže závěrečné hlasování to musíme spočítat. Takže kdo je pro celkovou, celkové stanovisko? Někdo proti? Je někdo proti? Dobře. Takže stanovisko bylo jednomyslně přijato. Spočítáme, kdo byl proti. Musíme to spočítat. Dobře, mnohokrát vám děkuji a blahopřeji Kristianu Engstromovi k prvnímu stanovisku pro tento výbor. Mnohokrát děkuji. Těšíme se na to, že podržíte náš názor ve výboru pro průmysl. we could have done all that. while with the voting cards in just First time in this room, eh? Yeah. It's a new. Mm. The didn't you, come, you did your hearing in here. It was a hearing in, the, yeah. in this room. Yeah, so. First time. Yeah. Uh, so, um, I can just say good afternoon. Přeji všem dobré odpoledne, zvlášť těm z vás, co tady nebyli na hlasování. A chci vás vřele přivítat na posledním zasedání tohoto měsíce. A je mi velkým potěšením, přivítat komisaře pro průmysl a podnikání, což je nový název, nová funkce a podle mě velmi důležitá. Je to Antonio Tajani, který je také místo předsedou komise. A rád bych ho přivítal poprvé v našem výboru v této funkci. Já vím, že nás chce seznámit se zajímavými názory, se zajímavými informacemi o velice nabitém programu pro průmysl a podnikání. A chci připomenout kolegům, že účelem dnešního zasedání a také našeho setkání s panem Dalim je vyslechnout si komisaře, poslechnout si, jaký bude pracovní program a položit otázky, předložit návrhy, vyjádřit souhlas či nesouhlas, případně další připomínky. A proto bych byla rád, kdybychom se právě na tyto věci při kladení dotazů zaměřili. Já vyzvu koordinátoře nebo zástupce z jednotlivých politických skupin, aby na úvod vystoupili a potom samozřejmě budou mít prostor i ostatní členové. Tak to tady bude vypadat dnes odpoledne. Antonio, jsem velice rád, že vás jste mohl přivítat a rád bych vás požádal, abyste nám řekl, co máte v plánu na rok 2010, pardon, 11. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, omlouvám se za spoždění. ale byl jsem se 27 ministry. Zabývali jsme se řešením pro provozovatele turistických služeb, protože situace není snadná. Omlouvám se. A já přijdu na svou mateřštinu. Jsem opravdu šťastný, že mohu být dnes s vámi v tomto sále, který ještě neznám. Jsem tady poprvé. Poprvé také si beru slovo pouze před výborem IMCO, kde vidím řadu kolegů, kteří se mnou spolupracovali v minulosti v tomto parlamentu. Toto setkání zapadá do kontextu strukturovaného dialogu mezi komisí a parlamentem, který má za cíl představit pracovní program komise, program, který byl přijat na začátku března oblastech, které tedy spadají do mé kompetence. Chtěli bychom tedy konkrétně využít různých iniciativ, které se týkají širší strategie v rámci dokumentu Evropa 2020. Mé vztahy s parlamentem nejsou, nebo by neměly být vztahy formální, omezené na mezinárodní dohody. Já jsem 14 let byl součástí tohoto zákonodárného sboru, takže to mi umožnilo mít neustále kontakty, neformální kontakty s každým z členů tohoto parlamentu a tudíž je mi eh, ctí vám říci, že mé dveře jsou vám vždy otevřené. A jsem vám plně k dispozici, pane předsedo, pokud budete mých služeb potřebovat a podrobně vám řeknu, co se tedy pokoušíme dělat. Tady vlastně jenom o pár budov dále. Nová průmyslová politika, to je skutečně zásadní věc. To se také tedy objevilo jako jeden ze základních cílů pro Evropu 2020, abychom měli skutečně udržitelný rozvoj v rámci sdělení týkající se nové průmyslové politiky pan předseda Barroso rozhodl, že vytvoří skupinu komisařů, kteří se budou zabývat průmyslovou politikou a já budu mít tu čest koordinovat práci této skupiny, která bude na politické úrovni diskutovat o konkrétních návrzích, které by měly být právě potom předmětem toho sdělení, ve kterém by se měly analyzovat silné i slabé stránky abychom skutečně mohli zachovat dobrou průmyslovou základnu, dostatečně konkurenceschopnou a různorodou. Pokud jde o novou průmyslovou politiku, ta musí být horizontálně integrovaná, musí být blízko tedy těm restrukturalizovaným odvětvím, musí být udržitelná, musí podporovat tvůrčí činnost, musí vést také k dalšímu rozvoji MSP, musí být strategická v oblasti surovin a musí také umoci, pomoci globalizovat eh, působení komise. Posílení konkurenceschopnosti je skutečně velmi důležitá věc. Ten veřejný systém nemůže nahradit správné, tedy dobré vedení podniků, ale je občas třeba opravdu zasahovat na základě opatření, která napomáhají rekonst- destrukci celého toho průmyslového eh, potenciálu. Naše snaha je vytvořit určitá pravidla, která by skutečně napomohla tomu, aby eh, průmyslové subjekty měly dostatečnou viditelnost a pocit právní jistoty. Doposud nevidíme ještě zřetelně nějakou koordinovanou evropskou ekonomiku a skutečně to potřebujeme vzhledem k současné situaci, zejména tedy v poslední době se to ukázalo například v oblasti automobilového průmyslu, kde bude skutečně třeba napomáhat tedy těm výrobcům, jak v podstatě už ukázala i komise dnes ráno svými rozhodnutími z hlediska tedy přijímání Eh, opatření pro podporu výroby čistých vozidel, vozidel tedy ekologicky nezávadných. Pokud jde o sdělení, sdělení se skládá z první části zavěřené na tradiční tedy eh, způsoby výroby a jejich zlepšování a druhá část se pak týká tedy elektrických automobilů a dalších tedy systémů, které nejsou znečišťující pro životní prostředí, jako je například vodík a podobně. Komise zde navrhuje přijmout přístup, který bude dostatečně široký a dostatečně neutrální z technologického hlediska. My si dobře uvědomujeme, jak je potenciál, eh, jak bychom zde mohli tedy snížit v podstatě produkci uhlíku a zároveň budeme usilovat o to, jak už jsem říkal, o to, abychom mohli využívat biopaliva a celou řadu tedy dalších mm, složek, které jsou v podstatě ekologicky méně závadné. Máme tady 40 konkrétních kroků, které mají v podstatě umožnit najít takové ty hlavní směry, podporovat inovaci a výzkum, stanovit cíle pro Evropský sociální fond, aby se podporovala rekvalifikace pracovníků je také třeba vypracovat nové normy pro eh, emise CO2 a dalších, tedy znečišťujících látek. Pokud jde o elektrické automobily, chceme být eh, jistí tím, že skutečně jsou stejně bezpečná tato vozidla jako klasická vozidla a chceme tedy také najít systémy pro eh, dobíjení tedy těchto elektrických vozidel na území Evropské unie a podporovat právě tedy takovéto možnosti nabíjení po celém území dostupné tedy pro všechny spotřebitele. Dále je tady otázka vytváření pracovních příležitostí i tedy v těch odvozených odborech. A vedle tohoto inteligentního rozvoje a růstu musíme také mít celou řadu dalších kroků, které by nám měla právě umožnit vlastně tato strategie v souvislosti i s tím, jak na tom pracuje španělské předsednictví. Strategie CARS 21 bude skutečně velmi důležitá. Podpoříme právě eh, tyto kroky a doufáme, že i komise najde tedy porozumění. Pokud jde o normalizaci, vím, že váš výbor tomu věnuje skutečně velkou pozornost v této otázce elektrické automobily, o kterých jsme hovořili, je jedním tedy z mnoha příkladů, který ukazuje, jak budou vypadat v podstatě ty kroky v oblasti politiky normalizace, pokud jde o přístup na trh. Během podzimu tohoto roku předložím balíček pro normalizaci, je velmi tedy náročný, bude se skládat z celé řady právních předpisů a ze sdělení, aby evropská normalizace byla integrována a lépe fungovala, byla více účinná. Jsem si vědom toho, že je potřeba mít tedy moderní politiku v oblasti normalizace právě na podporu evropského průmyslu a myslím si, že je tady důležitý i transatlantický dialog a také tedy spojení s nově nastupujícími zeměmi. Naše útvary teď vyhodnocují ty návrhy a jejich dopad a 23. března jsme zahájili konzultaci online s jednotlivými zainteresovanými subjekty. Měla by skončit 21. května a doufáme, že zpráva z podnětu vašeho výboru ještě dále obohatí užitečným způsobem tedy ty úvahy, které v současné době vedeme. Je tady jedna stálá priorita pro mou práci komisaře v oblasti tedy eh, průmyslu a podnikání je také cestovní ruch. Pokud jde o vnitřní trh, chtěl bych říci, že pan předseda Barosov dal panu Montimu úkol, aby do konce měsíce zpracoval, nebo spíše tedy do začátku května, zpracoval tedy tento dokument, který by měl být předložen. Je to zpráva, která umožní vnitřnímu trhu, aby skutečně eh, se mohlo využít celého toho potenciálu, který sebou přináší, protože je to skutečně úhelný kámen dalšího rozvoje, udržitelného rozvoje Evropské unie. Souběžně s tím také sleduji se zájmem návrhy, které předkládá eh, parlament a zejména tedy ta zpráva pana Krecha. Myslím si, že je tady skutečně velmi důležité sledovat strategii na vnitřním trhu a opravdu postavit občana do samého středu našeho snažení. Jsem přesvědčen o tom, že s panem kolegou Barnierem budeme opravdu moci tímto směrem napřít své úsilí v rámci také nové skupiny komisařů eh, pověřených otázkami vnitřního trhu, jak právě eh, pan Barroso rozhodl, že bude tedy tato skupina pracovat pod vedením pana Barniera. Čili to určitě povede k dalšímu posílení našeho trhu. Zde tedy je třeba také najít možnost podpory pro ten nový rámec pro zboží na základě tedy parlamentních návrhů a připomínek. Zde vznikl skutečně velmi dobrý základ. Je tady otázka větší kontroly zboží přicházející ze třetích zemí. Komise má úmyslu ještě tedy podporovat více otázku kvality a značky, eh, která je tedy evropskou značkou pro výrobky, aby skutečně lidé mohli kupovat bezpečné výrobky všude v Evropě. Je třeba skutečně ukázat, že tato značka ES má svoji váhu. Potřebujeme bojovat proti špatným výkladům a proti různému zneužívání a tak komise spustila informační kampaň týkající se této evropské značky. Ta kampaň bude trvat až do konce roku a bude se především zaměřovat na malé a střední podniky. Já mám v úmyslu pravidelně informovat parlament a zejména tento výbor o průběhu této kampaně. Jak tedy vypadají iniciativy do budoucna? Chtěl bych především říci, že jedna z těch velkých iniciativ se týká traktorů, jak už bylo řečeno při slyšení počítáme s tím, že by se tedy tento text měl objevit již v létě. Pan kolega Šváb je jistě velmi spokojen. Ve snaze o snižování počtu právních předpisů pokud jde tedy o obdobné texty, které třeba jsou přijímány na jiných úrovních, jako je OSN a podobně a OECD, potom tedy se to týká motorových vozidel eh, dvou, tří a čtyřkolových. Tam se chystá revize eh, ještě před létem pro posílení bezpečnosti, zlepšování prevence nehod a nová opatření. Mohl bych ještě samozřejmě dále pokračovat ve výčtu a zmínit ještě další iniciativy, ale já vám v nejbližších měsících předložím také návrh směrnice o nakládce v přístavech, kde se bude zdůrazňovat otázka omezení emisí výfukových plynů a myslím především na, také na směrnici, která se týká radiospojení a máme v úmyslu spustit velkou konzultaci během léta, abyste také mohli být informováni o této iniciativě. Pokud jde o balíček pro zboží, v rámci AKI připravujeme nové normy 768 2008 a také tedy mm, hodláme posilovat složku eh, schody výrobků s jejich předem danými technickými parametry. Chtěl bych ukázat, že skutečně tady máme celou řadu dalších otázek, například směrnice o opožděných platbách, což je také zcela zásadní věc pro SPA a její úspěch vlastně podmíní i to, že vznikne daleko vhodnější, příznivější prostředí pro eh, činnost podniků. Zpráva paní Weilerové na základě určitých kompromisů, o kterých jsme už mohli hovořit minulý týden s některými z vás ve Štrasburku. To je také důležitá věc. Už jste o tom hlasovali, nebo budete teprve? Už jste hlasovali, ano. Před eh, více než rokem už byla vlastně tato věc eh, přijata jakožto návrh, ale podle mě ještě nejsou věci úplně jisté a proto bych vám chtěl zde přednést takovou určitou výzvu, protože já jsem o tom již hovořil s některými z vás. Bude třeba, aby všichni vynaložili úsilí na to, aby se nám to podařilo aby to skutečně parlament schválil aby byl schválen text, který bude přijatelný pro radu i radou, aby skutečně mohlo tedy v prvním čtení eh, vzniknout pravidlo, které vlastně bude takovým silným poselstvím pro občany ze strany evropských institucí a zejména pro malé a střední podniky, které jsou skutečně takovou hlavní páteří eh, celého toho našeho systému. Já už jsem o tom hovořil s vámi, s mnoha z vás. Některé z myšlenek, které pro vás jsou opravdu důležité, by mohly být v tomto projektu zobrazeny, protože cílem je dospět ke konstruktivnímu dialogu s radou, aby bylo zřetelné, jaké jsou požadavky parlamentu, ale abychom se také pokusili pokročit s touto agendou. Velmi často snaha o dokonalost vede k tomu, že se nám nepodaří prosadit to, co je podstatné. Já samozřejmě mám v úmyslu eh, zůstat bdělý a ostražitý, abychom opět nestratili další rok. Pochopitelně bude třeba hledat kompromisy. My, Italové, jsme eh, při hledání kompromisu opravdu velmi zdatní ale opravdu bych chtěl požádat všechny členy tohoto výboru, který zde má zcela určující úlohu. Žádám je skutečně o to, aby tedy učinili, co je v jejich silách v rámci dialogu, včetně tedy neoficiálního dialogu s radou, abychom dospěli k dohodě, která uspokojí všechny, protože víte, že je vždycky možné najít pozitivní stanovisko a myslím si, že všechny tedy orgány a instituce společenství budou moci tedy říci evropským občanům, kteří čekají na konkrétní odpovědi, že skutečně tedy pracujeme na věcech a že to, co děláme, má tedy svoji váhu. Samozřejmě vždycky se dá všechno udělat ještě lépe, ale určité věci skutečně jsou v pohybu a máme tady určitou naději na výsledek nejenom v hospodářské, ale také politické oblasti a to je důležité. Právě o těchto tématech jsem tedy chtěl s vámi hovořit a teď jsem samozřejmě vám k dispozici, abych odpověděl na případné dotazy. V každém případě jsem tedy k dispozici všech tedy členů parlamentu, kteří by chtěli za mnou přijít a diskutovat o otázkách, které nebudeme moci probrat dnes. Ještě se určitě sejdeme ve Štrasburku. Děkuji vám moc, tedy ještě jednou se omlouvám za to, že jsem přijel se spožděním, který nebyl závislý na mé vůli. Uh, well, thank you very much indeed. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Já myslím, že značná část projektů do kterých se komise pustí, dokazuje významnou úlohu, kterou vy hrajete ve vnitřním trhu. Já jsem si všiml, že tento výbor byl velice zklamaný z toho, že nemá víc příležitostí položit vám otázky na tyto aspekty při vašem slyšení. I když výbor pro průmysl je možná vaším hlavním výborem, v tom smyslu, že jste komisař pro průmysl, i tak si myslím, že to jednoznačně ukazuje, nakolik sdílíme naše činnosti, naši práci a ukazuje to, že se skutečně věnujete všem projektům, na kterých pracujeme i my. Máme tady velké projekty, velké a důležité průmyslové projekty a musím říct, že nejenom pan Šváb, ale i já se nestydím říct, že jsem velký nadšenec traktor, pro traktorovou směrnici. Takže určitě se nebudeme omezovat jenom na to, ale náš výbor určitě může prokázat, že dokáže být velmi úspěšný u technických směrnic, i když máme někdy možnost snažit se je trošku rozpracovat, jako třeba u označování textilí, je možné, jak jste vy říkal, že dospějeme k dobrému, neli dokonalému návrhu. Kdo ví? Máme teď čas do půl páté, dámy a pánové, protože jsme požádali pana Daliho, aby také přišel o něco později, protože jsme předtím hlasovali. Takže udělám to též jako dnes dopoledne umožnil každé politické skupině, aby vám položil několik otázek a vyjádřil své připomínky. Já nevím, jestli pan Šváb... Kdo to bude? Paní Komi? Paní Komi, dobře, výborně. Za skupinu ELS, pak paní Gepardová a pan Buso je tady také, paní Rile, pan Kožušník za ECR. A já vím, že vám na tom zvlášť záleží, protože on je naším zpravodajem pro zprávu o standardech, zprávu z vlastního podnětu. Pak pan Dion bude mluvit místo pana Transtan Filidise. A mám tady pana Mandarse, Švába, paní Valerovou, paní Štálerovou a paní Krojce Bild. A pokud se chcete ještě také připojit na seznam, chcete mluvit dřív? Paní Valerová, můžeme to tam dát trošku dřív? Paní Vajerovou tam zařadíme o trošku dřív, pokud to nebude vidět paní Gepardové. Začneme paní Komi. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Opravdu vám děkuji za vaše vystoupení, které bylo velmi jasné, velmi přesné a také za to, že jste se zabýval velmi konkrétními tématy, předložil jste konkrétní návrhy, některé už jsou v stádiu realizace, jiné budou teprve předmětem pozdějších rozhodnutí. V každém případě se připojuji ke gratulacím od pana předsedy Harbra, protože skutečně tady máme velmi důležité směrnice a doufáme, že to všechno tedy bude dobrým znamením pro další vývoj. Pokud jde o otázky týkající se především MSP, chtěla bych připomenout, že náš výbor pro vnitřní trh se má především zabývat zjednodušováním správní zátěže pro MSP. Toto zjednodušení je jedním z prvků, které opravdu představují velmi důležitou věc a to jsme viděli i při hlasování o rozpočtu, protože víme, že je nesmírně důležité pro oživení hospodářství, pro zlepšení hospodářských podmínek, pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků, proto abychom vybředli z krize. Proto tedy vítám tyto návrhy a vůli Evropské komise předložit nám více jak 40 návrhů, které všechny vlastně jdou stejným směrem. Další důležitý aspekt je spojen především s internetem. Na trhu, který chceme zjednodušovat, je skutečně třeba mít větší soudržnost a proto je třeba zde mít určité prvky, které umožní tomu, abychom už neměli stejné hmotné překážky. A internet je zde velmi důležitým nástrojem, zejména pro mladé lidi, abychom zabezpečili větší soudržnost zejména tedy díky širokopásmovému internetu, který by nám měl umožnit lepší kontakty mezi jednotlivými územími. A také by to mělo umožnit snižovat rozdíly, které zatím existují mezi velkými a malými podniky, mezi MSP a mezi jednotlivými regiony. Další důležitá věc je ratifikace právních předpisů, a provádění tedy veškeré legislativy EU v oblasti vnitřního trhu. Jakožto poslanci eh, Evropského parlamentu si uvědomujeme, že je velmi důležité komunikovat v rámci těch území, za která jsme zvoleni, abychom byli schopni ukázat, jak vlastně také má být tato legislativa přenesena do vnitrostátního prostředí. Je tedy důležité, aby to všechno probíhalo velmi pružně, což samozřejmě je obtížnější v době hospodářské krize, kterou teď procházíme a velmi vám tedy děkujeme za váš závazek, pokud jde o MSP. Děkuji vám. Um, we'll invite Mrs. Weiler. Dám teď slovo paní Valerové, jestli mohu, protože vím, že musíte odejít, ale pan komisař si jistě rád vyslechne vaši analýzu dopoledního hlasování a jak to bude pokračovat s pozdními platbami. Já, jako komisář, ano, pane komisaři, pane předsedo, i z mé strany srdečné díky, já totiž musím dnes k lékaři. Děkuji, že jste mi umožnili vám něco říct k tomu dopolednímu výsledku. My, poslanci, jsme si, alespoň podle mého názoru, splnili velice dobře svou povinnost. 20 různých stanovisek a z nich jsme našli to většinové našem parlamentu. To, jež pod něž se byla většina schopna podepsat. Schválně říkám, že jich bylo 20 různých těch zorných úhlů a nyní je na vás, abyste z těch 27 různých stanovisek členů rady našli něco, co bude nosné. Já jsem připravena od pondělka od 8 hodin ráno s vámi hovořit. Vím, že v pátek už má první eh, sezení první skupina, eh, pracovní skupina sezení a v Německu se říká, nyní máte míč na své straně. Pokud má rada úplně opačné pojetí toho, k čemu my jsme našli většinové stanovisko, většinovou shodu, pak musíme pokračovat po letní přestávce. My jsme spokojeni. Já si myslím, že vlastně každá politická skupina je spokojena. Každý musel trochu ustoupit. Každý musel jít trochu naproti té jiné straně, ale každý zároveň něco získal. Tedy Výjdeme-li z toho, tak se musíme podívat na to, co tomu řekne rada. Rovněž bych měla zájem, a rovněž pan komisař Barně dnes dopoledne opakovat, jak důležité je pomáhat malým středním podnikům, zejména v současné hospodářské finanční situaci. Oni potřebují stabilitu, potřebují likviditu, potřebují možnost úvěrování proto je ta směrnice nikoli samotná, ale jedním z důležitých prvků, tedy i tam je to závažné. Mám ještě i otázku a pokud si ji nebudu schopna vyslechnout, tak potom určitě mi někdo řekne, co na ně odpovíte. Já jsem byla i v tom balíčku zboží eh, u toho a tam jsme si tehdy říkali, vyčkáme nebo čekáme od komise, že tam přijde substantivní ostaž, obsažný nápad k tomu um, označování těm etiketám a tak dále. Nechceme se zbavovat jen tak našich národních značek, pokud nedostaneme adekvátní celoevropskou značku. To už je nějakou dobu, ano, já vím, byly volby, nová komise a tak dále, ale přesto všechno jsem překvapena, že komise se zatím nezasazuje až tak intenzivně pro novou značku kvality pro průmyslová odvětví, že tam nebyl učiněn žádný pokrok. Možná byste vy mohl mým kolegům řekl, zda už mají ty plány nějakou konkrétní podobu vůbec. Děkuji. Děkuji paní Vajlerové. Ještě paní Gepardovou si vyslechneme a pak pan Busoj. Ano? Je to v pořádku? A nebo pokud tedy musíte už odejít, paní Vajerova, tak možná bych si dovolil požádat pana komisaře, aby odpověděl na ty dvě první otázky a potom tak si tím pádem vyslechnete i svou odpověď. Takže, pane komisaře, buďte tak laskav. Tato grazie per... Ano, děkuji mnohokrát. Tyto otázky mi umožní, abych odpověděl na celou řadu věcí, abych je mohl lépe objasnit. Paní Komi hovořila o zjednodušování správní zátěže a vůbec tedy eh, zatížení pro podniky. Komise včera kolegiálně přijala návrh na zjednodušování sedmého rámcového programu pro výzkum a to si myslím, že je jeden takový důležitý signál správným směrem došlo ke skutečnému zjednodušení i tedy všech nařízení tam, kde je občas obtížné, příliš obtížné měnit normy. Pokoušíme se skutečně zjednodušovat tyto věci. To, co jste říkala na téma internetu, je tedy nedílnou součástí této evropské strategie Evropa 2020. Mohu vás ujistit, že o tom budu hovořit se svou kolegyní paní Kros, protože to jsou skutečně otázky sdílené pravomoci. Ale půjdeme opravdu tím směrem, který jste si tady naznačila. Pokud jde o to, co říkala paní Bajlerová o opožděných platbách, skutečně to jsou věci, o kterých jsme jednali i ve Štrasburku. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří dospět k dohodě. Měl jsem už příležitost o tom hovořit s mnoha členy parlamentu, se španělským předsednictvím, které si rovněž přeje sehrát úlohu zprostředkovatelskou a myslím si, že se nám podaří dospět k dohodě mezi členskými státy a parlamentem. Já bych si přál, abychom mohli o tom hlasovat ještě do léta. Hlasování do léta, což ale znamená druhé čtení, a to by mi tedy potom v podstatě eh, vadilo, kdyby tedy mělo dojít ke druhému čtení více, než kdybychom to přijali v prvním čtení třeba i o něco později, protože takto bychom skutečně ztratili celý jeden rok celý jeden rok předtím, než bychom mohli skutečně dát jasnou odpověď občanům a podnikům, protože by se nám nepodařilo se dohodnout. A já si velmi dobře uvědomuji také význam e, této agendy pro parlament. Čili je to otázka času, organizace a my si to všichni uvědomujeme. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda možná je. V každém případě učiním já vše proto, abych se pokusil dospět k nějakému řešení, které bude tedy pozitivní. Budu o tom hovořit se španělským předsednictvím, budu o této věci také jednat s členskými státy. Nechci projevovat nějaký přemrštěný optimismus, ale Myslím si, že dohoda možná je, ale samozřejmě potřebujeme k tomu vaši spolupráci a já se pokusím členským státům ukázat, že i oni musí přihlížet k těm signálům, které přicházejí od Evropského parlamentu. Čili se pokusím sehrát tuto zprostředkovatelskou úlohu a předem vám děkuji za vaši účast, za vaši dobrou vůli protože o tom budu dále hovořit i s panem Švábem, se kterým jsem již měl několikrát příležitost jednat o této agendě. Pokud jde tedy o výrobky, doposud se nám nepodařilo dospět k řešení, k nějaké dohodě. Doposud nemáme ještě značku kvality. Věci možná ještě nejsou dostatečně jasné, protože nemáme skutečně nějakou jednoznačnou značku ES, jednoznačnou značku odkazující na kvalitu. Půjde asi o to pokoušet se opravdu vytvořit nějakou značku společenství, ale bude opravdu třeba dospět k dohodě. A nechceme ji samozřejmě vnucovat za každou cenu. Chceme právě přemýšlet i o tom, jaké výhody či nevýhody by to mohlo mít Domnívám se tedy, že je třeba nejprve, aby si všichni dobře uvědomili, jaký význam může mít existence takovéto značky předtím, než budeme tedy případně uvažovat o prosazování jiné značky. Mnohokrát děkuji a děkuji paní Válerové. Takže teď si vezmeme paní Gepartovou, pak pana Busoje a pak paní Rile. Evelyn, máte slovo. A chtěl bych připomenout všem kolegům, že máme čas jenom do půl páté. Ale jsem si jistý, že dodržíte čas. Ano, děkuji. Já jsem velice ráda, že jsem si vyslechla odpověď, než na mě přišla řada, protože já už na ně můžu reagovat. A tady musím konstatovat, že jsem nejsem vůbec spokojena. Ani u jedné z věcí, jež nakousla paní Weiler. Za prvé jde o ty opožděné platby. Tam se jasně paní Weilerová řekla tam nemůžeme se dohodnout po prvním čtení, pokud eh, nepřeberete to, na čem jsme se dohodli my. Protože jedno je zcela jasné, pane komisaři. Tady se zhodl výbor, nikoli celý Evropský parlament, tedy manévrovací prostor, který máme, je velice omezený a pokud celý parlament se na něčem neshodli, tak nemá cenu vyčkávat. Je to mnohem čistší a politicky i transparentnější vůči občanům, pokud si projdeme prvním čtením rychle a pak rada nám velice rychle dá své rozhodnutí a pak ještě stihneme něco před letní přestávkou. Opravdu nyní máte balon na svém hřišti, musíte nám nyní říct, co s tím chcete, jak si to představujete, abyste trochu vyšli parlamentu vstříc. Nemůžete na nás apelovat, že my musíme pokročit ku před vy nám nejdříve musíte odkrýt karty. Tedy tady musím konstatovat, že to je zcela nepochybné. A za druhé, vy jste přece, pane Tajany, sám byl e, poslancem. Víte, jaký význam má pro nás poslance si hlídat svá práva. A k tomu patří i to, transparentnost vůči našim občanům, vůči našim voličům. A tady ve výboru sice máme všechny frakce, ale nikoli všechny členské státy. A nikdy není stoprocentně jisté, že na plenárním zasedání by něco bylo doslova přejato tak, jak to bylo dohodnuto ve výboru. A s tím musíme počítat. To musíme brát v potaz, když jednáme dál a dál. Proto tady vidím veliký obtazník u toho, co jste nám sdělil. Druhá věc, ta značka kvality, ta značka CE. Váš předchůdce, pan Verheugen, Tomu jsme zcela jasně řekli že ten záměr, že by Evropská komise nebo měla nebo má a zdá se, že v něm pokračuje, že by značka CE byla nahrazovala národní značky, bezpečnostní značky, že to pro nás, jako pro Evropský parlament, vůbec nepřipadá v úvahu, protože to vlastně není žádná bezpečnostní značka. Značka jež něco garantuje. To může se stát náhradou pouze tehdy, pokud ta CE značka bude tak vyvinuta, že bude značkou kvality a ne nějakými dobrovolnými zkouškami samotného podnikatele, ale nějakým nezávislým orgánem. Až poté bychom byli ochotni případně rezignovat na naše značky kvality, jež existují v mnohých členských státech, na něž si už eh, občané spoléhají a mohou tedy nějakým způsobem být ekvivalentní. Proto ta otázka paní Weilerové, pokud byste byl ochoten pokračovat eh, tak vy jste řekl, no, budeme vyčkávat, uvidíme, to pro mě není, eh, eh, není v pořádku, protože tady bych opravdu chtěl vidět, chtěla vidět, co v té věci bude dělat Evropská komise a to rychle, tak, abychom to nejdříve, co nejdříve vyřešili tuto záležitost. Pan Buzoj a pak paní Rile. krát děkuji, pane předsedo. Já sice nehovořím vaším jazykem, ale hovořím jazykem nejbližším vašemu, což je můj rodný jazyk rumunština. Ano, děkuji pane komisaři, děkuji vám za to, že jste se dnes mezi nás dostavil. Já jsem velmi bedlivě sledoval vaše vystoupení. Hovořil jste o koordinované evropské ekonomice. Je třeba skutečně přikládat ještě větší význam vnitřnímu trhu a já jsem přesvědčen o tom, že tento vnitřní trh bez překážek, bez bariér může skutečně představovat pouze výhodu pro evropský průmysl. Mobilní průmysl bez administrativních překážek, to znamená konkurenceschopný průmysl na globální úrovni. Je to tedy také možnost, jak čelit konkurenci Eh, nových ekonomik Ázii a podobně. Já jsem viděl úmysl předložit sdělení týkající se těch předběžných výsledků Small Business Act. My jsme přesvědčeni o tom, že MSP jsou skutečně prioritou a pokud jde o diskusi, kterou jsme právě měli na téma opožděných pladeb, chtěl bych říci, a ujistit vás, že to znění, které bylo odhlasováno v rámci našeho výboru, přináší skutečné zlepšení ve vztahu k těm zněním, která tady byla k dispozici před nějakou dobou. Teď samozřejmě musí rozhodnout dále rada, ale nejedná se rozhodně o nějakou léčku, kterou jsme vám chtěli nastražit. My opravdu nechceme zde předstírat nějakou nadřazenost. Parlament skutečně předkládá návrhy, o kterých lze dále jednat a myslíme si, že o tom mohou rozhodnout členské státy kladně. Viděl jsem také, že máte v úmyslu předložit sdělení týkající se konkurenceschopnosti ve stavební oblasti, což je odvětví, které v době hospodářské krize skutečně byl, bylo velmi postiženo. A Otázka zní, zda máte i nějaké konkrétní návrhy opatření na podporu tohoto odvětví do budoucna, protože bez koordinované, bez koordinované strategie na evropské úrovni, pokud jde tedy o ty problémy, se kterými teď bojuje odvětví stavebnictví v mnoha zemích, myslím si, že bez tedy té podpory bude opravdu obtížné, aby to odvětví vybředlo, vybředlo z hospodářské krize. Děkuji vám. Vielen Dank. Herr Kommissar, ich möchte noch... Rühle, děkuji, pane komisaři. Já bych ještě chtěla potvrdit to, co řekla paní Hephardt a řeknu to zcela jasně. Já jsem vašeho názoru. Myslím si, že dnes jsme ve výboru rozhodli. zhodli jsme se na velice důležitých kompromisech, ale tím nemáme výsledek nějakého jednání. Jednání může začít až poté, co budeme mít zcela normální řádné prvé čtení v plénu, jinak nejsme připraveni začít vyjednávat eh, Samozřejmě, pokud to rada převezme úplně ve stoprocentní podobě, tak to můžeme pak eh, v plénu odhlasovat. Ale víte, že eh, určité záležitosti, jež předestřela komise, jsme zásadním způsobem změnili, tedy nemůžeme začít hovořit o nových kompromisech nejdříve. Musíme vědět, zda rada s námi bude souhlasit. A chtěla bych ještě zdůraznit, že eh, ta First Reading Agreement to je něco trochu nedemokratického. To dává komisi hodně manévrovacího prostoru, a zatímco my vlastně máme malé vědomí toho, co se tam za zavřenými dveřmi děje. Mm, to bych tedy jasně chtěla konstatovat. Rovněž chci říct, že máme stále v Německu problémy s těmi hodnotami eh, Eh, chemikálí v hračkách, čili ta směrnice o hračkách. Eh, já jsem napjatá, kdy vlastně přijde nějaké řešení. Tady jsou i negativní zkušenosti. A ještě bych chtěla poukázat na jinou věc. Jste odpovědný za celou, a toho jste se i dotkl, u toho balíčku zboží Eh, dohled nad trhem. A právě v oblasti tržního dohledu existují v různých členských státech různé deficity. A když mluvíme o označování CE, tak se to pojí právě s tržním dohledem, protože pouze tehdy bude takové označování nosné, pokud máme fungující dohled nad trhem v různých členských státech eh, ma, některé členské státy si to znovu odbudovali a pouze několik z nich se vyjádřilo, že jsou ochotni nějakým způsobem něco tam e, obohatit po tom zavedení toho, té tržní směrnice. Nevím, pane komisaři, zda byste už rád odpověděl alespoň na něco případně doplnil. Presso in lingua italiana forse non sono stato... Já jsem se vyjadřoval italsky a možná to nebylo zcela zřetelné, to, co jsem chtěl říci. Pokud jde o směrnici týkající se opožděných plateb, já jsem nežádal parlament o to, aby změnil stanovisko. protože chceme reagovat na to, na co čekají vlastně eh, miliony eh, MSP a půl miliardy občanů. My velmi dobře víme, že klíčovým problémem je tedy dostupnost úvěru a že v podstatě je tedy proto nutné, aby platby přicházely včas, protože když jsou platby opožděné, tak to znamená eh, ztráty pracovních příležitostí, pracovních míst. Čili je to problém, který skutečně spadá do oblasti sociální politiky. Já nechci hájit zájmy jedněch či druhých. Ne, nechci opravdu od parlamentu, aby si nějak vzdával svých výsad. Velmi dobře víte, že jsem obvykle velmi tedy upřímný a přímý. Parlament skutečně může postupovat, jak chce, parlament může rozhodnout, jak chce. Já pouze říkám, že v zájmu milionu lidí by bylo dobré schválit text návrhu směrnice v prvním čtení. Pokud parlament nechce přijmout návrhy rady, nebo pokud rada nechce přijmout návrhy parlamentu, pak neříkám, že parlament musí automaticky přijmout to, co chce rada. Jak si, e, pokud si chceme někoho vzít za manžela či manželku, musíme prostě být vždy dva Čili tady jde jenom o to, že jsme si mysleli, že by se mělo rychle reagovat na potřeby těch lidí eh, a že pokud to neuděláme dostatečně správně, z hlediska správního mechanismu, tak ti lidé budou čekat další rok. Myslím si, že je povinností komise pracovat na tom, abychom dospěli k dohodě, ale rozhodně tedy nechci, aby se členové parlamentu vzdávali svých parlamentních výsad. To je rozhodně tedy zcela zásadní věc. E, politika je přece základním povoláním člena parlamentu. Čili pokud skutečně e, chceme k něčemu dospět, je tady skutečně prostě možná ta snaha o kompromis. A to tedy skutečně říkám jakožto letitý člen parlamentu. Pokud máme dát odpověď pracujícím, kterým hrozí, že přijdou o své pracovní místo, protože platby jsou opožděné, protože víme, že MSP potřebují být placeny včas, protože jinak nemohou prostě zaplatit zase mzdy svým pracovníkům. To je tedy opravdu moje starost číslo jedna, zejména teď v krizovém období. Nesmíme zapomínat, že teď nejsme ve zcela běžném normálním období. A to je tedy důvod té mé výzvy. Já myslím, že je to určitá politická úloha. Jestliže jste komisář, musíte hájit určitý návrh, který navíc ještě jsem podědil po někom jiném. A hájím ho tedy před vámi, parlamentním fórem. Nemohu teď samozřejmě zde činit výzvy pro radu, jestliže jsem na půdě parlamentu. Nicméně se španělským předsednictvím jsem o tom také jednal aby skutečně tedy i tam zase vznikla tedy ta snaha působit na členské státy, abychom se pokusili uhladit trošku ty hrany a abychom opravdu co nejvíce mohli dospět ke kompromisu. Nemám rozhodně v úmyslu nějakým způsobem tedy narušovat výsady parlamentu. A pokud jde o tu značku, já velmi dobře vím, že značka CE není záruka nějaké bezpečnosti sama o sobě, já bych chtěl zřetelně říci, že komise doposud neměla v úmyslu spouštět vlastně nějakou značku kvality. Značka ES prozatím postačuje, jde o to, aby tedy ta značka byla lépe známa občanům, určitě bude třeba, a tady jsem si tedy dobře vyslechl to, co bylo řečeno, bude třeba, aby komise působila na členské státy, aby tyto státy skutečně sledovaly tu agendu a to tedy nejenom tak, jak si po očku, ale opravdu zpříma. A je třeba zde vzít skutečně na sebe určité závazky. Já nejsem proti tomu, aby vznikla značka kvality, ale v současné době si komise myslí, že je to zřejmě předčasné. Zachovejme značku ES. Já vím, že to není značka kvality, že to pouze tedy ukazuje, že jsme dodrželi pravidla platná ve společenství, takže to přece jenom je tedy svým způsobem určitý certifikát, určité potvrzení určité osvědčení. Pokud jde o koordinaci, koordinaci na půdě hospodářství, já naprosto souhlasím. Nemůžeme čelit takovéto krizi a rychle tedy tu krizi odbourat, pokud nebudeme mít koordinaci hospodářské politiky je třeba dospět k hospodářské politice, která rozhodně nesmí vést k nacionalismu a protekcionismu, protože to jsou největší nepřátelé evropských občanů. Možná, že pro některé je to přitažlivé, že ten nacionalismus nebo protekcionismus má tedy jaksi eh, určitou aureolu něčeho příznivého, ale pro vnitřní trh by to byla skutečná katastrofa. My pracujeme na tom, abychom posílili vnitřní trh. Nesmíme také zapomínat na druhou stránku mince. Máme tedy vnitřní trh, máme hospodářskou politiku společnou a koordinovanou jinak. V podstatě to vnitřní trh oslabíme a pokud ho oslabíme, oslabíme zase naše hospodářství. A pokud je o konkurenceschopnost, Vidím, že opravdu sledujete mou činnost velmi zblízka. A mohu vám potvrdit, že mám skutečně v úmyslu zahájit studii, dát tedy zahájit studii týkající se strategie, která by opravdu podpořila právě odvětví stavebnictví, protože to odvětví třeba z hlediska zaměstnanosti je nesmírně důležitá, ale ještě jsme si nestanovili strategii, kterou budeme prosazovat. Myslím si, že nejprve bude třeba uvědomit si, jaké zde máme možnosti a proto je třeba si udělat analýzu dopadu, dopadu na životní prostředí, je třeba vypracovat prioritní opatření a koordinační opatření. Pokusit se eh, teď mít už nějaký zcela hotový návrh, to si myslím, že by bylo předčasné. Já potřebuji ještě čas tak do roku 2011, abych měl už opravdu možnost předložit něco konkrétního, ale nezapomínáme na toto odvětví a pokud jde o e, kvalitu, toto odvětví je skutečně už velmi slibné pro budoucnost. Komise se tedy o tyto otázky již zajímá a žádá od tohoto odvětví, aby skutečně co nejvíce usilovalo o e, to, aby přispívalo právě k odstraňování znečištění. My víme, že to má samozřejmě zase další dopady a snažíme se pracovat na oživení tohoto odvětví. Rozhodně tedy předložíme ten inovační návrh, ale opravdu máme těch věcí před sebou tolik, tolik důležitých odvětví, která jsou zároveň eh, od sebe tak velmi odlišná, že skutečně Eh, toho je mnoho a to samé platí i pro radu. Jakmile budu mít nějaké přesnější, konkrétnější informace, rozhodně to předám tedy útvarům, které již pracují na konkrétních návrzích pro toto odvětví. Mnohokrát děkuji, kolegové. Už nemáme moc času. Mám tady pořád několik řečníků. Samozřejmě bych chtěla, aby pan Kožušník vystoupil jménem ECR a také jako zpravodaj. Pak je tady pan Dion, pan Manders, pan Schwab. Chcete hovořit? krátce. Paní Stylerová a paní Kvraca Bild. Takže rád bych vás poprosil, nechtěl jsem být příliš přísný, ale máme asi 10 minut, takže vás žádám, abyste se omezili na minutu dvě. Zapneme hodiny, abychom vám pomohli, pokud vám to pomůže tedy. Takže pane Kožušníku, jste první. Předsedo komise, pane předsedající, Eh, já obecně děkuji za představení vašeho, vašeho plánu. Eh, já za naši skupinu evropských konzervativců určitě slibuji, že eh, vaši práci budeme, se, se jí budeme náležitě věnovat a budeme ji sledovat. Nechci se pouštět, protože nemáme čas do diskuzí, co se týče pozdních pladeb, protože můžu potvrdit za všechny naše kolegy tady ve výboru, že jsme do toho dali všechno a že myslím, že eh, ty kompromisy, byť na některé strany byly krvavé, tak eh, v tomto smyslu eh, výbor jako takový bude stát za svým. Já jsem v tom vašem příspěvku zaslechl jedno slovo, které se mi strašně líbilo a jmenovala se konkurenceschopnost, protože to si myslím, že je ten základ toho, co by politik ve vaší funkci měl dneska v rámci Evropy, která se potýká s krizí Eh, dělat. Jedním z nástrojů konkurenceschopnosti, konkurenceschopnosti je bezesporu standardizace jako taková. A náš výbor na tomto tématu má velmi zvláštní zájem. Rozhodli jsme se, že se z vlastní iniciativy, že zpracujeme zprávu ke standardizaci. A já jako zpravodaj společně s ostatními stínovými zpravodami mám zájem, abyste 23. června přišel na hearing, eh, na slyšení o budoucnosti evropské standardizace. Eh, Doufám, že ten čas si najdete, protože tak, jak jsem byl informován vaší kanceláři, že budete mít možnost přijít. Eh, další dotaz je zcela konkrétní. Váš předchůdce, pan Frhojgen, eh, měl ve svém portfoliu také eh, problematiku týkající se snižování byrokratické zátěže, co se týče konkrétní antibyrokratické komise, kterou vedl Edmund Stoiber pan předseda komise Barroso si toto, tuto tématiku uchopil pod sebe. To byl také jeden z důvodů, proč eh, mý kolegové z mé politické frakce pana Barosa volili. Já jsem si chtěl zeptat, v jakém stádiu je eh, problematika eh, snižování byrokratické zátěže v komisi vůbec. Děkuji. Uh, Dion. děkuji, pan Dion. Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím také děkuji panu komisaři. Domnívám se, že to, co jste nám řekl, jde opravdu směrem, který si rovněž přejeme pro naši práci. Zjednodušování pro MSP, to je velmi důležité, je to obrovská priorita. Mám otázku na pana komisaře. My dostáváme ještě stále stížnosti od malých podniků, které nám říkají, že jsou zaplaveny zbytečnými pravidly, zbytečnou administrativou a že to zjednodušování je skutečně důležitá věc, ještě stále ty problémy přežívají. Je to ostatně otázka, kterou bychom mohli položit všem komisařům. Máte nějaké kontakty s MSP? Jste skutečně dobře informováni? Je tady možnost zasílat vám stížnosti, aby podniky se mohly přímo obracet na vás, pokud tedy některé věci nefungují, jak mají. A další věc, ten vnitřní trh je skutečně nesmírně důležitá věc pro občany pro všechny spotřebitele, čili my se na tom jistě shodneme. A když vidíme, jak to vypadá s elektronickou agendou, položili jsme otázku paní Kros, pokud jde o internet, jak tedy občané i třeba starší budou mít skutečně přístup k internetu. Další bod inovace, velmi důležitá věc, gratulujeme. Nicméně všichni známe tedy období kdy věci nefungují, jak mají, což je tedy období zrovna to, které prožíváme teď, prostředky jsou omezené. Bylo by jistě nutné věnovat ještě více prostředků na výzkum, pokud to bude možné. A pak je tady otázka iniciativ pro internet, proto abychom skutečně se mohli shodnout na tom, aby všechny podniky, všichni občané si přišli na své. To všechno je opravdu důležité a otázka je, jak se to bude kontrolovat a jak se také bude kontrolovat případné plítvání prostředky. Pokud jde tedy o fondy například pro inovaci, jak budeme dbát na to, aby se ty peníze nevyplýtvaly na zbytečnosti, protože ty peníze skutečně potřebujeme na klíčové okamžiky a na klíčové obory. Pokud je pozdní platby, to není jenom otázka vztahů mezi radou, parlamentem a dalšími. Myslíme si skutečně, že je to otázka postavení určitého orgánu evropského, určité instituce, která tedy si přeje, aby byl její názor respektován a chtěl bych vědět, zda skutečně vás tedy natolik zajímají MSP, pak byste měl skutečně vědět, že tyto MSP žádali o to, aby zde mohla být pružnější pravidla, ale aby také tedy platby probíhaly, jak mají, čili je to opravdu podstatná věc. Dobře, já myslím, že dáme slovo ostatním ze seznamu a potom požádám pana komisaře, aby reagoval na co nejvíc věcí, protože pan komisař Dali tady za chvíli také bude. Takže pan Manders, pan Schwab, paní Steilerová a paní Kracabild. Pan Manders. Děkuji, pane komisaři. Velký problém vnitřního trhu a o to také právě přicházejí ty stížnosti, je rozdílné uplatňování různých směrnic. Já doufám, že v budoucích letech budete se moci zabývat všemi těmi předpisy, těmi mechanismy, která, které by tedy měly být uplatňovány stejně všemi členskými státy. Ve výboru Jury jsme hovořili o odpovědnosti manažerů a myslím si, že vedoucí podniků, kteří zneužívají svého postavení a kteří uvádějí spotřebitele v omyl, by skutečně měli být pokládáni za osoby, které tedy mají odpovědnost, trestní občanskou odpovědnost, protože jinak to bude muset tedy za ně hradit jejich podnik. Pokud jde o značení textilu, my jsme odhlasovali text. Víme, že komise eh, na to velmi dbala a budete teď jistě moci být také naším mluvčím ve vztahu k radě. Víte, že my, jakožto výbor IMCO, jsme se vyjádřili velmi jasně. My jsme se vyjádřili tak, že výrobky vyráběné mimo EU musí být předmětem přesných informací pro spotřebitele Evropské Reciprocita zde neexistuje, protože Čína a další velcí partneři vyžadují tedy od nás informace pro své občany a my musíme od nich chtít to tež. Děkuji, pane Mandersi. Ráda bych přivítal pana Johna Daliho. My teď uzamřeme naše diskuzi s panem Tajanem. Nicméně děkujeme, že jste přišel včas. Jako další je tady pan Šváb, paní Stylerová, paní Kacebelt. Děkuji, pane předsedo. Antonio, nejdříve bych chtěla poděkovat konkrétně tobě i eh, za spolupráci u té směrnice o požděných zprávách. Vždy to běželo dobře, když jsme se ne vždy shodli názorově. Děkuji tedy a rovněž si myslím, že ta výměna názoru a otázka, jak budeme pokračovat u té směrnice o požděných platbách nemusí vypadat takto konfrontativně. Ano, je pravda, že parlament zatím jako celek nerozhodl, ale zároveň je i pravda, že všichni mm, chceme, abychom co nejrychleji pomohli malým středním podnikům. Tedy opravdu i po hlasování v plénu možná se obrátíme na zpravodaje, aby pokračovali rychle. A tady chci zejména za EPP potrhnout, abychom co nejdříve dospěli k nějakému řešení. Pan komisař eh, za průmysl je eh, pan komisařem s největším počtem složek z hlediska našeho výboru. Tedy doufám, že se nám podaří navázat na tu eh, spolupráci a bude mnoho dimenzionální, čili hračky a obaly a označování. To je vše, co má přispět k odbourávání byrokracie a rovněž problémy v některých eh, zemích, kde něco eh, není prokazatelně dováženo mimo zemí, mimo evropských. To se musí vše komunikovat, co se tam vlastně děje a i to by přispělo k odbourávání byrokracie u komise. Děkuji. Paní Stajlerová. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisaři. Tři rychlé záležitosti, totiž elektrická vozidla. V Glasgow je taková firma, ale Vehicles. Já jsem testovala jedno z elektrických vozidel při loňské volební kampani a zajímalo by mě, jak mohou i oni přispět do toho procesu standardizace. Vím, že existuje hodně standardů. Chtěla bych vědět, jak by například bychom my mohli pomoci té skotské firmě. Druhá věc, eh, komunikace a udržitelná eh, konkurenceschopnost energetického sektoru. Eh, víte, že já jsem zpravodajkou zprávy, jež uvízla v radě a chtěl bych vědět, co se tam bude dít v tom dělení. My bychom rádi, aby nám to rada zaslala zpátky co nejdříve a nakonec u standardizace vítám návrh na standardizaci. Možná se tady pan předseda zmínil, že my na konci května pojedeme do Švýcarska, u konkrétních se tam budeme věnovat a čím více můžeme udělat, tím lépe, to už řekli i předřečníci, abychom budovali, sjednocovali, což pomůže jednak konkurenceschopnosti, ale zároveň, aby ty standardy byly co nejvyšší a chránili občany. Děkuji, paní Korace Bild. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž mám velikou radost, že konkurenceschopnost se nalézá ve středu vaší pozornosti. Existovalo už tolik iniciativ. A malé a střední podniky opravdu jsou tou páteří našeho hospodářství. Já bych se ráda připojila k těm kolegům, které, kteří se ptali, co byste rád udělal konkrétního k tomuto cíli, abyste prosadil tu inteligentní legislativu a eh, těm opožděním snadbách. Tam jsem mluvil jasně, ten, kdo vás nechtěl pochopit, tak vás snad nepochopil, ale já osobně každopádně se budu snažit, abych eh, dospěla k nějaké shodě s radou a to, co nejrychleji je stoprocentní pravda, že miliony malých středních podniků už čekají, kdo a kdy jim odpoví. Nesmíme se přijít o další rok. U té standardizace nebo u té norem, tam bych se chtěla zeptat, jakým způsobem chcete do toho všeho zapojit podniky, jež by mohly přispět svými odbornými znalostmi. Určitě to bude obsaženo v tom návrhu, Existuje přece mnoho takových znalostí už na trhu u podniku a to by tam bylo důležité to zohlednit. Děkuji. Eh, pane komisaři, vím, že nemáme moc času, ale určitě eh, můžete odpovědět alespoň eh, u několika těchto otázek a u ostatních se určitě obrátíte přímo na tazatele, tedy dávám vám slovo. Io non ho una visione burocratica. Já nemám žádnou byrokratickou představu o těchto věcech. Je jisté, že všechno, co je v mých silách, proto, abychom snížili, omezili zátěž pro malé a střední podniky, ale nejenom tedy pro ně. To samozřejmě udělám, protože Vím, že jde skutečně o otázku zjednodušování v administrativní oblasti, ale v mé úloze komisaře skutečně slibuji, že se pokusím o všechno pro to, aby ty věci šly rychleji ku předu. To samé udělá pan komisař pro oblast dopravy a tak dále. Čili myslím si, že to jsou všechno iniciativy, které máme v úmyslu podpořit. Je to otázka, která se zde vyskytla několikrát v průběhu diskuse a víte, že se počítá s revizí v druhé polovině roku 2010. Bude se také týkat feedbacku na téma kodexu, ale tady je skutečně velmi důležitý i přístup a přínos parlamentu. V průběhu vašeho vystoupení jste zdůraznili, že v mnoha zemích ještě nepokročili příliš daleko v oblasti transpozice. A je pravda, že říci, že ten balíček opatření má být uplatňován určitým způsobem, samozřejmě si vyžádá určitý čas a ten čas má být využit k tomu, abychom lépe pracovali, abychom vyslali silný signál k MSP každém případě se pokaždé snažím eh, setkat se s MSP ve všech zemích, do kterých jezdím. A máme opravdu v úmyslu ještě zvyšovat naše úsilí v této oblasti. Je to návrh komise a bude opravdu učiněno vše proto, aby věci fungovaly, jak mají. Čili já slibuji, že to je skutečný závazek, jasný závazek z mé strany vůči MSP. To platí také pro útvary komise. My podporujeme tento návrh. Když jsem byl v parlamentu, tak jsem tímto směrem již působil, ale k tomu se teď už nechci vracet. V každém případě chci říci, že nám jde o to, aby ty věci šly kupředu, nechceme blokovat obchod a chceme skutečně, aby na trhu byly kvalitní výrobky. Čili vám mohu slíbit, že skutečně zde máte tedy můj jasný osobní závazek, že se pokusíme co nejvíce chránit spotřebitele i naše podniky. Pokud jde o oživení konkurenceschopnosti, naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Konkurenceschopnost znamená také inovace a inovace znamená standardizace, čili je tady zatím celá strategie, celá řada prvků, které mají svůj význam a vše musí dospět k tomu, aby ten systém, aby ten evropský hospodářský systém byl konkurenceschopnější, aby naše malé podniky mohly skutečně být konkurenceschopnější. Je třeba najít politická řešení na ty problémy, které mají MSP v této oblasti konkurenceschopnosti. Je jisté, že nejsem komisařem, který se může proměnit v nějakou takovou ozdůbku, která rozhodně nebude se pokoušet také věci měnit. Mým cílem je také dělat politiku a to znamená vyvolávat diskusy. Já myslím, že jsme měli již několik příležitostí eh, k diskusím o těchto různých otázkách. Velmi často se shodneme s členy parlamentu, pokud je to na bázi vlastní politické skupiny, ale v každém případě v politice je třeba hledat kompromisy. Kompromis má zcela zásadní význam pro to, abychom dospěli k dohodě, protože pokud budeme rozhodovat ve třech, je třeba, abychom se ve třech shodli na řešení. Pokud každý zůstane jenom u svého stanoviska, nic se nepohne kupředu a nikdy stoprocentně nedosáhneme toho, aby se prosadila určitá myšlenka, eh, se kterou se můžeme všichni stotožnit. Jsem přesvědčen o tom, že určité tedy myšlenky, které přináším, mají své opodstatnění, ale samozřejmě jsem ochoten o nich dále diskutovat se všemi a to si myslím, že je důležitý přístup pro legislativní práci. Nejde samozřejmě o to, abychom ztráceli čas, ale je tady opravdu ten nezbytný požadavek, aby ty myšlenky nabývaly konkrétní podoby. Pokud jde o smluvní svobodu, já jsem opravdu tedy velký obhájce eh, smluvní svobody, pan Šváb to ví, je však třeba zase usilovat o dohodu, o dohodu na téma jednotlivých používaných termínů, podmínek a tak dále. Neexistuje žádný absolutní princip který by byl neoddiskutovatelný. Musíme se skutečně snažit nacházet dobrá legislativní řešení, protože naším cílem není prokázat, že máme pravdu. Naším cílem je umožnit MSP, aby mohli dosáhnout toho, co si přejí a toho, co od nás očekávají. Právě tedy tímto směrem budeme pracovat dále. Myslím, že už jsem asi hovořil k tomuto bodu příliš dlouho. Pokud jde o standardizaci a normalizaci, na tom budeme pracovat, protože to je zásadní nástroj dobrého fungování trhu. My jsme žádali normalizační úřady v rámci EU, aby připravili harmonizované normy například v oblasti elektřiny, speciálně tedy elektrických vozidel. A to je velmi důležitý závazek ze strany průmyslu a to jsou věci, které musíme skutečně dobře ošetřit. Všechny příspěvky opravdu budou vítané, příspěvky od parlamentu, od průmyslové sféry. Je třeba, abychom našli řešení, které bude uspokojivé pro občany. Nejde o to, že bychom chtěli za každou cenu hájit určité stanovisko, jde o to, abychom našli možné řešení pro systém, který bude vyhovovat eh, půl miliardě občanů. Protože pokud to občanům vyhovovat nebude, pak jsme neudělali dobrou práci. Pokud chceme jít dál, musíme v podstatě opravdu zohledňovat občany, kteří, pokud jim řešení vyhovovat nebude, budou mít jasný pocit, že jsme nesplnili jejich očekávání. Jde tedy o to, aby občané v EU mohli opravdu lépe žít a toto je jeden z nástrojů, tedy vnitřní trh, který musíme pro toto využít. Uh, uh, Pane komisaři, mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel a že jste s takovým nadšením reagoval na všechno, co tu zaznělo. Jak vidíte, Řada z mých kolegů se zajímá o věci, o kterých s vámi budeme dál diskutovat. Určitě postupujeme správným směrem a těšíme se na to, že přijdete na slyšení. Já myslím, že už jste říkal, že přijdete toho 23. na slyšení. Standardizace pro nás skutečně bude závažná záležitost, stejně jako celá řada dalších věcí. A také se těšíme na nové věci, jako jsou ta zelená auta a se zájmem si přečteme váš materiál, který zřejmě bude k dispozici na webových stránkách komise dnes odpoledne. A myslím, že voliči paní Stadlerové budou mezi prvními, kdo ten materiál dostanou. Já už jsem kopii viděl, když eh, všechny tyto věci pošlete, určitě bude mít velký, udělá na ně velký dojem vaše reakce. Mnohokrát děkujeme, že jste přišel. A nyní přivítáme. Ano, vystřídáte se? Uh, so, ladies and gentlemen. Takže, dámy a pánové, je to velice intenzivní odpoledne jak pro komisaře, tak pro nás. Protože naším úkolem bylo pokusit se projednat potenciální pracovní plán na další rok se všemi komisaři, kteří se nás týkají. Máme tady teď pana Daliho. Já vím, že v této místnosti jste měl slyšení takže mě těší, že vás mohu přivítat teď tady nahoře za prezidentským, za předsednickým stolem. Já vím, že toho máte hodně. Právě jste se vrátil ze Spojených států. Určitě rádi uslyšíme něco i o této cestě ve vztahu k naší činnosti, která se týká eh, bezpečnosti spotřebitelů. Vím, že máte pro nás v pracovním programu řadu zajímavých iniciativ. Takže vám předám slovo a my si mezi tím dáme dohromady seznam řečníků, stejně jako předtím. Já dávám prioritu řečníkům za skupiny, ale protože už jsme tady měli dva takovéto formální aspekty, možná by to mohlo být trošku neformálnější, takže bychom si možná mohli vzít někoho z publika a potom ještě vyzvu koordinátory, bude to něco trošku jiného, aby členové neměli pocit, že je pořád krátím, co se týče řečnického času. Takže budete pod trošku větším tlakem. Začneme dávat dohromady obecnější seznam řečníků, ale postarám se o to, že se vyjádří všechny politické skupiny. Takže, Johne, předávám slovo. Uh, Mnohokrát děkuji, Malcolme, pane předsedo, vážení poslanci. Jak jste říkal, pane předsedo, toto je moje první setkání s vaším výborem od nástupu do funkce jako komisař pro zdraví a politiku spotřebitele. A rád bych vám poděkoval, využil této příležitosti a poděkoval vám za důvěru, kterou jste ve mně vložili. Je mi ctí využít této příležitosti pro výměnu názorů s vámi o tom, jakým způsobem chci naplnit svůj závazek a pracovat s vámi na společném cíli to znamená dát na první místo pacienty a spotřebitele. Spotřebitelská politika je jádrem všech výzev, které stanoví strategie Evropa 2020. Spotřebitelé, kteří budou mít odpovídající práva a informace, budou klíčem k úspěchu jednotného trhu. Změna návyků spotřebitele je zásadní, pokud chceme udržitelnější ekonomiku. A také je zásadní, aby vnitřní trh fungoval pro spotřebitele, zvláště nejzranitelnější, v jejich každodenním životě, abychom se víc napojili na občany. Význam průřezového rozměru spotřebitelské politiky se odráží také v tom, že spotřebitelské otázky jsou nyní nedílnou součástí podvolí celé řady jiných komisařů. Je to vítané svědectví rostoucího významu spotřebitelské politiky ale žádá si to také ještě větší úsilí, abychom zajistili soudržný přístup. A proto mám v úmyslu úzce spolupracovat s ostatními komisaři hned od počátku, a když to bude nutné, ad hoc se s nimi scházet ve věci jednotlivých záležitostí, abychom projednali širokou strategii i konkrétní politiky, které jsou podstatné pro evropské spotřebitele. Už teď máme k dispozici řadu nástrojů, které můžeme uplatňovat v celé komisi abychom pomohli dospět k pozitivním výsledkům pro spotřebitele. Tabulka hodnocení pro spotřebitele a související tržní studie jsou dobré příklady nástrojů, které nám pomohou zjišťovat, které trhy nejsou dobré z hlediska spotřebitele a řešit tyto věci. Tyto nástroje nám nabízejí značné množství údajů a zkušeností, pokud jde o výsledky pro spotřebitele a chování spotřebitelů. A to nám dále pomůže rozvíjet inteligentnější regulaci a politiky, abychom naplnili naše ambiciozní cíle. Já přirozeně budu využívat expertízu našich sítí, skupin spotřebitelů a vnitrostátních orgánů, které mají na starosti spotřebitelské záležitosti. Pokud má naše činnost vést ke konkrétním výhodám pro spotřebitele, musíme začít tím, že si vyslechneme spotřebitele. Já skutečně vítám návrh ve zprávě paní Hedové, která se týká výroční zprávy o zájmech spotřebitelů a jejich integraci do politik Evropské unie. A rozhodně se tomu budu dál věnovat. Spolupráce v celém kolegiu se odrazí v ještě užší spolupráci na úrovni notových útvarů. Generální ředitelství Sanko bude hned od počátku spolupracovat s kolegy v ostatních ředitelstvích prostřednictvím meziútvarové služby pro spotřebitelské záležitosti, abychom se koordinovali, abychom zajistili, že spotřebitelské zájmy budou zapracovány do všech politik komise. Nemohu vždy stanovit časový plán specifických sektorových politik. Jediný způsob, jak zajistit, že zájmům spotřebitelů bude věnána náležitá pozornost, je předvídat tyto vývoje a věnovat dostatečný čas a zdroje ve vlastně směru ze zdola nahoru v rámci počátečních přípravných prací s příslušným komisařem a jeho útvary. Příkladem může být to, že sledujeme iniciativu eh, místo předseda Tajányho, co se týče zelených aut, a účastnili jsme se také revize, revize příslušných pokynů a eh, vertikálních omezení místo předsedy Almunie. To se týká onlineového obchodu. Zapracování spotřebitelských zájmů do celokomisních politik není vždy otázka toho, jak jsme schopni spustit iniciativy, ale jak zapracujeme pohled spotřebitele do ostatních oblastí, tím, že využijeme své přesvědčení, expertízu, nástroje, ale také vaši spolupráci. Samozřejmě tady celá řada důležitých záležitostí, kde mám velký manevrovací prostor, protože spadají pod mou přímou odpovědnost. Buď v rámci mého portfolia, co by komisaře pro spotřebitele, anebo jsou součástí těch oblastí, které spadají pod zdravotnictví. Jsou to takové věci jako informace pro pacienty, označování potravin. Ty obsahují důležitý spotřebitelský prvek. A já vás mohu ujistit o tom, že se chci skutečně aktivně věnovat všem iniciativám, které jsou uvedeny v pracovním plánu komise. Dobro pro spotřebitele je lakmusovou zkouškou pro vnitřní trh. I dnes téměř dvě desetiletí po vzniku jednotného trhu stále máme překážky, které lidem brání v tom, aby využili plně potenciál tohoto trhu. Agenda Evropa 2020 chce tyto překážky zrušit a chce, aby Evropská unie vykročila na cestu inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Když jsme se setkali s profesorem Montym v přípravné fázi, při práci na jeho zprávě, říkal jsem, že potřebujeme novou energii pro vnitřní trh. A to bude možné jen tehdy, když zaujmeme přístup, který bude zaměřený na zájmy evropských spotřebitelů. A mohu říct, že vy jste, s potěšením mohu říct, že vy jste dnes onhlasovali zprávu pana Greka, který tuto koncepci také postavil do centra své zprávy. A s tím já mohu naprosto souhlasit. Tuto věc budu obhajovat ve skupině komisařů pro vnitřní trh. Její štěnosti se budu úzce účastnit. A jsem velice rád, že tato myšlenka se odráží i ve zprávě pana Greka, kterou jste odhlasovali dnes dopoledne. Rád bych vám poděkoval, pane Greku, za vynikající práci. A doufám, že stejně úspěšný budete i na plenárce příští měsíc. A blahopřeji také k tomu, že jste minulý měsíc přijali zprávu paní Hedové, ta dodá další energii hodnotícím tabulkám. Musíme sledovat, jak trhy slouží spotřebitelům a jak je potřeba změnit určité struktury, aby lépe sloužily spotřebitelům. Ty hodnotící tabulky nám umožňují zjistit, co se nám nedaří na trhu a umožnit nám najít způsob, jak to řešit já tyto tabulky chci dál rozvíjet. Chci například rozšířit a posílit údaje, které se sbírají, údaje o tom, jak trhy fungují. Komise kromě toho přijme doporučení o stížnostech spotřebitelů, to bude příští měsíc, a zavedeme tak nástroje, které jsou nezbytné, abychom eh, měli srovnatelné údaje o stížnostech pro celou Evropskou unii. Každý rok provádíme dvě hloubkové tržní studie o problematických sektorech, které zjistíme v těchto tabulkách. Letos budeme dokončovat studie o maloobchodním trhu s elektřinou a trhu s elektrickými a elektronickými výrobky. Já doufám, že mohu počítat s vaší podporou u tohoto přístupu založeného na důkazech při sestavování politik, jak politicky, tak finančně. Tento přístup nám umožní zaměřit se na trhy, kde se spotřebitelům nejméně daří. Samozřejmě musíme změnit hospodářskou situaci. Znamená to, také klíčové oblasti, jako energetika, doprava, digitální produkty, finanční služby a průřezové otázky, jako je přístup, eh, to, aby si to lidé mohli dovolit a udržitelná spotřeba. A dál budu úzce spolupracovat s místopředsedkyní Redingovou na otázkách směrnice práv spotřebitelů. Minulý měsíc na Evropském spotřebitelském summitu jsme svedli zástupce nejrůznějších skupin účastněných stran kteří předložili konkrétní návrhy, jak postoupit ku předu. Sledujeme také trh s energií, abychom zabránili narušení hospodářské soutěže, ale také chceme zajistit, aby spotřebitelé měli správné nástroje, aby mohli porovnávat ceny a služby. Zabýváme se tím, jak nejlépe zdůraznit osvědčené postupy při vyřizování stížností a také způsoby alternativního řešení sporů, to je opravdu hodně nutné v liberalizovaném energetickém sektoru. A kromě toho, když máme správné informace, spotřebitelům pro spotřebitele je jednodušší přejít k udržitelnější spotřebě energie. Tím se sníží nejenom náklady, ale také uhlíková stopa. Dopravní chaos, který vyvolal sobečný popel v evropském, na evropském nebi, byl skutečnou zkouškou pro naše pravidla pro uplatňování práv spotřebitelů. A ukázal, že musíme koordinovat naše úsilí na evropské úrovni. Pokud jde o zájezdy, co s tím souvisí, budu pracovat s komisařkou Renningovou, abychom zajistili spravedlivé podmínky pro ty, kdo jezdí v Evropě na dovolenou a nesmíme zapomenout na dopad dopravy na udržitelný rozvoj. To, jaký způsob dopravy si zvolíme, má velký dopad na naše životní prostředí a také na naši postavu Nicméně všechno, co uděláme z hlediska udržitelného rozvoje, musí vycházet z jednoznačného pochopení chování našich spotřebitelů. Digitální produkty a služby na trhu mají také stále větší dopad na náš život, ale regulační rámec zatím zaostává. Já budu úzce spolupracovat s místopředsedkyní Kresovou, abychom zpracovali nebo vytvořili digitální jednotný trh. Stále více nakupujeme online, ale současně toho musíme udělat víc, abychom zajistili, že smlouvy online budou přívětivější pro spotřebitele. Musíme zajistit bezpečnost a soukromí spotřebitelů a odpovídající uplatňování jejich práv. Chci tyto věci rozhodně prosazovat s ostatními komisaři v kontextu skupiny komisařů pro digitální agendu. Finanční krize ukazuje nedostatek transparentnosti v oblasti finančních služeb a ukazuje to, jak špatně chránění byly naši spotřebitelé. Chtěl bych, aby byli spotřebitelé lépe chráněni v budoucnu a chtěl bych, aby opět našli důvěru ve finanční služby. Mám v úmyslu úzce spolupracovat s komisařem Barnierem, abychom toho dosáhli. Důkazy ukazují, že pro spotřebitele je nejprospěšnější, když jsou informace stručné, celkové a srovnatelné. A já chci zajistit, aby spotřebitelé dostávali odpovídající informace, kterým rozumí. A chci také propagovat odpovídající úroveň finanční gramotnosti. Dobrým začátkem je onlineový vzdělávací nástroj Dolčeta. A v návaznosti na iniciativu Evropského parlamentu můj útvar připravuje pilotní projekt pro vzdělávání u investičních služeb. Uplatňování práva v boji proti nespravedlivým komerčním praktikám ve finančních službách je další věc, které se chci dál věnovat. Bez ohledu na to, co kupujeme a kde si to kupujeme, ať online anebo v obchodě někde na ulici, musí to být bezpečné. A dnes přitom máme dva paralelní systémy sledování spotřebitelských produktů. Jeden se řídí obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků a druhý novým přístupem. Vyvolává to zmatek pro národní orgány a hospodářské subjekty a znamená to, že to může také mít vliv na zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Abychom tento problém vyřešili, Zahájili jsme revizi obecné směrnice o bezpečnosti výrobků a chceme zavést jediný soudržný rámec pro bezpečnost výrobků. Konkrétně pracujeme na jasnějších pravidlech pro vysledování výrobků, na účinnějších procesech standardizace a také na větší flexibilitě, abychom mohli naléhavě zasáhnout, když na trhu zjistíme nebezpečné produkty. V tomto ohledu vítám váš záměr uspořádat slyšení o sledování trhu a standardizaci, a rozhodně se těším na to, že si poslechnu vaše názory na tuto záležitost. Samozřejmě přísná pravidla pro bezpečnost produktů také závisejí na dobré spolupráci s mezinárodními partnery, jako je Čína a Spojené státy. A je mi potěšením, že jsme pra- eh, oznámit vám, že jsme právě začali vyjednávat dohodu o spolupráci a výměně informací o bezpečnosti výrobků s americkými orgány. Včera jsem se dozvěděl, že ve Spojených státech by to měli dokončit do konce tohoto roku. V otevřené ekonomice, jako je naše, musíme více investovat do spolupráce s našimi obchodními partnery. Moje chystaná návštěva Číny se zaměří právě na tento záměr. Chceme je přesvědčit o tom, že evropští spotřebitelé mají stále větší zájem na bezpečnosti. Je jasné, že jakákoliv legislativa je bezcená, když ji nebudeme řádně uplatňovat. Ve sdělení komise z loňského července jsou uvedeny způsoby, jak zajistit, že uplatňování práva v Unii bude účinnější, efektivnější a konzistentnější. A teď musíme slova proměnit v činy. Samozřejmě, to bude znamenat, že budeme potřebovat dost pracovníků a zdrojů, aby ti, kdo právo uplatňují na národní úrovni, mohli svou práci vykonávat odpovědným způsobem. A já vím, že při diskuzích o zprávě paní Hedové tento výbor zvážil myšlenku veřejného slyšení, na kterém by byli zákonodárci, tvůrci politiky a ti, kdo se zabývají uplatňováním práva na národní a evropské úrovni. A já si myslím, že takové slyšení by představovalo jedinečnou příležitost pro debatu, kterou skutečně naléhavě potřebujeme, debatu o uplatňování práva. A zajistilo by to, že to dostane ještě vyšší prioritu v politické agendě. Ale co může udělat spotřebitel, když se něco nepodaří? Já bych chtěl, aby spotřebitelé věděli, že mají nějaké možnosti, že mají nástroje. A chci reagovat na vaši výzvu, abychom se dál věnovali zelené knize o kolektivních eh, nápravách pro spotřebitele. Už jsme s místopředsedou Almuny a eh, Redingovou začali věnovat vytvoření soudržného rámce pro nápravná opatření pro spotřebitele a komise zahájí veřejnou konzultaci v této věci na podzim. A já se opravdu domnívám, že taková konzultace bude prospěšná pro spotřebitele a umožní nám také rychle přejít hm, k jednotlivým návrhům. A vidím tuto konzultaci jako příležitost jak v této věci zamezit dalšímu váhání a odporu, pokud je například o skupinové žaloby, takové, jako jsou v USA. A vzhledem ke konzultačnímu procesu je ještě příliš brzy, abychom zacházeli do nějakých podrobností, co se týče zákonodárných návrhů. Nicméně chci vás ujistit o tom, že chci postupovat co nejrychleji v naději, že za rok nebo něco více než za rok budeme mít na stole návrh, který bude to moc zvážit. Nicméně domnívám se také, že můžeme hned začít pracovat na alternativním řešení sporu, a to já vidím jako klíčový faktor pro každý systém nápravných opatření. A to nejenom v kontextu kolektivních žalob. Může nabídnout nenákladné, jednoduché a rychlé opravné prostředky pro spotřebitele a může se využívat pro řešení masových stížností, pokud podniky budou spolupracovat. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za tuto příležitost podělit se s vámi o tyto myšlenky, seznámit vás s tím, čeho chci dosáhnout pro spotřebitele a jakým způsobem chci pracovat s ostatními komisaři, abychom skutečně posílili e, situaci a práva evropských spotřebitelů. Ještě před koncem roku mezi vás přijdu znovu, abychom vám sdělili, jak pokračuje naše práce a jak to bude pokračovat v dalších pěti letech. V souladu se zprávou paní Hedové, pana Greka a pana Ariase, tato strategie ukáže, že komise věci vidí tak, že spotřebitel je v jádru vnitřního trhu a jejich blahobyt je měřítkem pokroku. A také vítám tuto příležitost poslechnout si co můžete vyříct k těm myšlenkám, které jsem vám dnes představil, aby je mohl dál rozpracovat, aby je mohl dál doladit naši strategii ve spolupráci s ostatními komisaři. A samozřejmě spolehám na vaši spolupráci a podporu, abychom zajistili, že budeme i nadále eh, našim občanům předkládat skutečné výsledky. Děkuji. Děkuji panu komisaři za velice obsažný, široce koncipovaný program. Máme velikou radost, že s vámi můžeme spolupracovat. Je to významné, že jste navázal na mnoho práce, jež jsme už my vykonali. Jsme rádi, že jste podpořil zprávu paní Hetové, pana Grcha, paní Arias bude pokračovat. Nyní bych rád přišel s návrhem a budu přednostňovat ty, jež dosud neměli možnost promluvit. Máme devět eh, řečníků, jež se přihlásili asi půl hodinu nejdříve, tedy dám, řekněme, eh, jednu a půl minuty každému. Eh, a ještě se přihlásila paní Rujle, takže máme vás deset, tedy pět krátkých příspěvků a pak snad vám dáme možnost odpovědět. Mám si, tady si myslím poměrně vyvážený seznam. Aha, ještě pan Dion. Dobrá, zkusím tam všechny nějakým způsobem umístit. Tedy paní Karace, tady jsem si všiml nejdříve, pak eh, paní Van Jo a Rošpo, pak ještě pan Tarabela, paní Styler. Dobrá, takže nejdříve tato pětice a já pak rozhodnu o těch ostatních. Tedy 1,5 a půl minuty pro každého z vás. Nebudeme to ale kontrolovat příliš. Příště paní Karace Belt a paní Paňo. Děkuji, pane předsedo, že mám to potěšení tady přivítat pana komisaře Daliho a opravdu jsem mu chtěla poblahopřát a poděkovat za takto jasnou vizi, představu toho, že ve středobodu vaší práce bude eh, blaho spotřebitele a občana. Vrátil jste se ze Spojených států a tam jste rozhodli, že nebudete odstraňovat zákaz dovozu eh, kořat, jež jsou omývány chlorem. Rád bych, abyste to trochu rozvedl. U jiné příležitosti jste řekl, že nechcete eh, být úplně negativní u potravin geneticky modifikovaných. Rád bych co, slyšel, co na to říkají váš protějšek ve Spojených státech, tady pan předseda přerušuje. My nyní hovoříme o pracovním programu, jež se týká tohoto výboru. Ano, je to velice zajímavé GMO a kořata chlorovaná ale netýkají se tohoto výboru. Soustřeďte se prosím na záležitosti, jež se týkají našeho výboru a možná při jiné příležitosti se vám podaří položit i ty jiné otázky. Dobrá. Pane předsedo, já se domnívám, že ochrana spotřebitele a zároveň eh, potravinová bezpečnost jsou eh, součástí naší práce a přála bych si, aby to pan eh, komisař odpověděl. To vlastně spadá do pravomoci, říká pan předseda eh, výboru pro životní prostředí. Ale pokud bych pan Dali chtěl se k tomu vyjádřit, tak mu tu možnost dáme. Dobrá, pokračujeme. Paní Vanju. Já budu velmi opatrná, pokud je o ty otázky, které budu klást. Děkuji panu komisaři za to, že se mezi nás dostavil. Vy jste hovořil o politice ve prospěch spotřebitelů. Myslím, že skutečně to je důležitá politika pro zvýšení důvěryhodnosti evropské politiky. Já jsem byla spravodajkou pro eh, některé aspekty a my tady máme skutečně ještě oblasti, které nejsou zcela vyjasněné, ale myslím si, že nejlepší značení rozhodně nebude v Evropské unii moci fungovat, pokud nebude eh, Evropská komise schopna zajistit informační kampaně na celém území EU. Budete mít skutečně dostatek finančních prostředků na to, abyste to mohli udělat. Dále jste hovořil o tom, že chybí transparentnost v oblasti finančních služeb. To je nesmírně důležitá věc. Pan Barnier o tom dnes hovořil dnes ráno. Myslím si, že to je zase otázka, která je velmi naléhavá. A já položím otázku, která možná poněkud překročí ten rámec vymezený, pane předsedo, ale já jsem byla zpravodajka pro stanovisko týkající se tedy té oblasti zdraví a přeshraničního poskytování zdravotnických služeb. Myslím si, že tedy Evropské teď současné předsednictví španělské je ochotné tedy na, o tom znovu jednat. Co si o tom myslíte vy? Ano, náš výbor to velice zajímá kvůli vnitřnímu trhu a přeshraničním záležitostem. E, potravinová bezpečnost a kuřata to přece jen podle mého názoru už je trochu mimo. Pan Rošvo. Myslím si, že to, co nám řekl pan komisař Dali, pokud jde o hromadné e, stížnosti, to skutečně je velmi důležitá věc pro náš výbor dnes. Já souhlasím s tím, pane komisaři, že Opravdu velké podniky by měly spolupracovat, abychom pokračovali dále v těchto oblastech, protože to rozhodně se netýká eh, nějaké agrese vůči nim, ale naopak je to zavedeno proto, aby zde tedy existovalo ovzduší důvěry a je mi líto, že ten text, který se týká právě pracovního plánu komise na rok 2010, mi připadá poněkud jaksi umírněný ve vztahu k tomu, co se v podstatě eh, říkalo již dříve. Mám pocit, že se stále zavádějí nové a nové konzultace. Já bych chtěl skutečně, abyste opravdu velmi rychle pokročili, pokud jde o evropské nějaké vymezení eh, těch hromadných stížností ve vztahu k tomu, jak to vypadá ve Spojených státech. A pak je tady další otázka. Chtěl bych se vrátit k tomu, co jste říkal pokud je o následky eh, výbuchu sopky, zase se to velmi úzce dotklo občanů. Pan Kala samozřejmě se bude zabývat otázkami dopravy, ale vy, pokud jde o spotřebitele, eh, teď stojíme skutečně před novými výzvami, protože možná, že za několik týdnů, já si to samozřejmě nepřeji, ale je možné, že za několik týdnů opět nastane situace, bude tady opět tedy ten oblak a otázka zní, co chcete konkrétně udělat pro to, abychom nebyli ve stejné situaci, v jaké jsme byli před několika málo dny, kdy desítky tisíc Evropanů někde uvízli, nevěděli, jak v podstatě se vrátit. Byli nuceni tedy vydávat další a další finanční prostředky. Jakým způsobem třeba pracovat s dopravou, případně tedy zavést prostě určitou vynucenou formu dopravy pro to, aby se lidé mohli vracet domů. Čili myslím si, že to jsou věci, které jsou nesmírně důležité, pokud by se tedy mohla nějaká takováto situace znovu zopakovat. Děkuji. Then Mr. Tarabella. Dobrá, pan Tarabella jako další. Děkuji, pane předsedo. Navazuji na to, co říkal můj kolega pan Rochefort. To všechno, co jsme teď zažili nedávno po výbuchu sopky, umožnilo ukázat tři nedostatky. První, o tom jste hovořil sám, to znamená naprostá Eh, chyba v oblasti koordinace, ale potom také otázka nedostatečné koordinace mezi leteckými společnostmi, čili se objevily velké mezery i z hlediska tedy nařízení z roku 2004, které se týká v podstatě otázek eh, odškodnění pro občany při zrušení letu, ale také směrnice, která se týká v podstatě různých tedy těch eh, projektů cestovního ruchu v rámci určitých předplacených cest. Otázka tedy opravdu zní, zda do revize této směrnice, která už tedy má dnes eh, za sebou 20-leté výročí, by skutečně nemohla zavést nějaké tedy nové předpoklady v souvislosti s těmito novými skutečnostmi. A pak je tady otázka oblasti elektrické energie pokud je o následky v podstatě liberalizace, což jsme zažili v oblasti energetiky, ale také v oblasti poštovní. Budete hájit myšlenku vyhodnocení dopadu liberalizace na spotřebitele. Je jisté, že všechny tyto liberalizační cesty proběhly. Můžeme si myslet lecos o jejich následcích. Já jsem nedávno byl s členy eh, poštovní služby. Je mnohem méně pracovníků v oblasti pošty, eh, mnohem dražší je ta služba myslím si, že spotřebitel rozhodně tedy nedostává za své peníze lepší službu než dříve, čili otázka liberalizace a jejího dopadu, to jistě je zajímavá věc a myslím si, že byste se tím měl zabývat a něco k tomu říci i vašemu předsedovi komise. Děkuji a poslední v tomto kole paní Stylerova. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za váš čas, jež nám dnes věnujete. Zmínil jste se částečně o um, finančních předpisech, ochraně eh, spotřebitele, rovněž pan komisař Barni, ehm, rovněž eh, v jeho pravomocích. Možná byste nám mohl popsat, jak eh, budete spolupracovat s, s panem komisařem Barně. Finanční služby jsou velice důležité, ale i rovněž u nákupů. Rovněž základní bankovní účty. Nevím, zda i vy se tím budete zabývat. Pro nás je to důležité, možná byste se o tom zmínil. Pan Rošfel mluvil o právech cestujících, mluvíme o směrnici o e, turistických zájezdech. Minulý týden jsme měli příklady, kde některé firmy něco spotřebitelům opravdu poskytly, jiné nikoli. Mnozí z nás dostávají dopisy. E, bylo by to pro vás užitečné, abyste se i vy dočetl, co nám píšou, abyste věděli, s čím se občan setkává. Já mám příklad jedné firmy, která v jednom příkladě mohla udělat více pro toho člověka, jež někde uvízl a v jiném situ... A pak tomu občanovi ani vodu nepodala, nebyla toho schopna lidé si šetří, aby mohli jednou za rok si vyjet na dovolenou a pak se s nimi špatně nakládá. A nyní, eh, vaše cesta do Spojených států, eh, tady už o tom byla řeč, já jsem o tom četla, eh, práva zvířat, tam jste mluvil o různých věcech, je dobré, že ta spolupráce je započata, že pokračuje tady návrh spolupráce se Spojenými státy eh, v oblasti eh, bezpečnosti eh, spotřebitelských výrobků a rovněž ten alkohol s kofeinem. Za to bych vás chtěla poděkovat, že jste se o tom zmínil, že se tím budete zabývat. Děkuji, dám nyní šanci panu komisaři, aby odpověděl na otázky v prvním kole. To je opravdu velice eh, široká paleta témat, ale určitě si s tím poradíte. Nejdříve těmi chlorovatými kořaty začneme, abychom si je dokázali odložit na bok co nejrychleji. Eh, o čem jsme se bavili a o čem vedeme jednání se Spojenými státy už nějakou dobu? Totiž dopad na životní prostředí a na zdraví. Toho, eh, čemu se říká oficiálně antimikrobiální eh, ošetření toho kořete. A vy o tom možná víte víc. Způsob, jaký my máme standardy ehm, pěstování eh, kořat nebo i vůbec zvířat a ve Spojených státech. Ve Spojených státech oni trvají na tom, že jejich standardy jsou opravdu nejlepší v celém řetězci toho, jak chovají eh, domácí zvířata a eh, zvířata jsou učena ke konzumaci. My chceme mít bezpečný produkt, eh, jež bude výsledkem, ale zároveň to musí být kvalitní výrobek. A považujeme za újmu, pokud by tomu bylo jinak. A ve Spojených státech považuji hygienu za něco, na co se třeba nedbá v tom ranějším stádiu toho chova, chovu, ale potom ta kořata, poté, co už byla tedy eh, prošla jatkami, tak potom to nahradí tím, že je něčím postříkají. A my už nějakou dobu si na to stěžujeme, ale oni si stěžují eh, poté, co jsme úplně dovoz do Evropy zastavili. My jsme si sami vyhodnotili tu situaci. Stále ještě máme pro americké partnery celou řadu otázek v té věci. Rovněž jsme si rozpracovali takový časový harmonogram pro dialog s americkými úřady. A nyní jsme na té etapě, že jsme vyslali takovou, takový seznam otázek, tedy dopis s tím seznamem americkým chovatelům tak aby oni mohli vše dokončit, vyplnit tu vědeckou stránku věci. Já jsem včera a předevčírem diskutoval a zjistil jsem, že se to americkým partnerům nijak zvlášť nelíbí, ale my jsme jim vysvětlili, že pro nás je to velice zásadní věc, že to opravdu musí být jednou z těch etap, již se musí projít. Geneticky modifikované Eh, potraviny. Samozřejmě američané vítají skutečnost, že vnímání to vnímání toho, že Evropa se chce doslova odříznout od genetických modifikovaných eh, potravin, že už něco takového je za námi. Já jsem celá jasně řekl, že z našeho pohledu my jsme pro, nebo já jsem pro inovaci, ale zodpovědnou inovaci. A taková zodpovědná inovativní eh, politika, a jsem ráda, že o tom, rád, že o tom mohu mluvit i s vámi, i když jste říkali, že to není přísně ve vaší agendě. Já se chci ujistit, že inovace a produkty, jež vznikají výsledkem inovace, nebo o něž se uvažuje, budou pro lidstvo prospěšné. A to bude záležitost, na níž já budu trvat. Rovněž při jednáních o GMO. Rovněž jsem požádal Američany. A tady jsem rád, eh, pokud to dodrží, že bychom rádi nezávislé vyhodnocení skutečných výsledků. Oni už přes deset let pěstují plodiny GMO a já bych rád získal určité informace a vyhodnocení skutečných pozorování, jež provedla nezávislé instituty, nikoli pouze samé firmy. O tom, jak to vypadá v praxi, tak abychom co nejvíce byli schopni z toho um, to vnímání ještě emoční a soustředit se na realitu. Američané slíbili, že této žádosti vyhoví. Nyní už jsme přímo v kontaktu s eh, Sanko, abychom mohli tyto informace přebírat. Tedy snažíme se budovat důvěru a takto pokračujeme. Označování potravin. To je samozřejmě důležitá záležitost. Já, kdybych chtěl říci, jak já se chci zasazovat o spotřebitelské záležitosti a čeho bych rád dosáhl, tak bych odpověděl tak. Rád bych, aby každý spotřebitel měl natolik moci ve svých rukou, aby e, to, co on na té mikroúrovni, jak se bude chovat na trhu, aby to opravdu mělo vliv na tu makropolitiku. To je mým cílem, tak já to vidím tu spolupráci se spotřebitelem. A k tomu potřebuje spotřebitel informace. To je klíčem k tomu, aby mohl rozhodovat. Proto musíme zajistit, že i my sami obdržíme co nejvíce informací a pak je budeme schopni předat eh, spotřebitelům. Já jsem původně finančník a vím, že vše má svou cenu. A bohužel vždy za to nakonec platí ten spotřebitel a musíme po postupovat rozvážně. Nemá cenu začít budovat něco a stále do toho vkládat více nějakých informací na baleních. Ne, musíme nejdříve pochopit, jak účinné ty informace jsou. A ty iniciativy. Proto právě se snažíme k tomu přistupovat tak celistvě, holisticky a jsme na začátku toho postupu, abychom si porovnali úměr, eh, poměr nákladu a prospěchu. Já se omlouvám, že tady zacházím do detailu, ale u jedné ze schůzky ve Spojených státech jsem byl, měl s oddělením pro inteligentní mm, předpisové eh, kroky a tam právě mluvili o označování a dokonce i takové mm, hospodářství, hospodářský přístup, kde například posuzování dopadů by tomu dalo nový rozměr, čili nikoli pouze vyhodnocujeme náklad a hospodářský prospěch, ale rovněž ten lidský prvek bude součástí toho, jak se pak dále bude rozhodovat a postupovat. A zajímavé je, že Sanko už s tím započalo před eh, nějakou dobu, tedy není to nic nového, ani můj vynález to není, ale musíme se toho držet. Musíme na tom dále pracovat. Zcela souhlasím s tím, že je úplně nesmyslné dávat informace na obaly, jimž nakonec spotřebitel nerozumí. A vzdělávání spotřebitelů je nadřazenou věcí. Pokud si koupíte láhe vody, tam vidíte sodík. Kolik je sodíku? Ale co to znamená? Pro mé zdraví, jaký to má pro mě význam? Já opravdu někdy to vůbec nevím tedy musíme lidem vysvětlovat, co to všechno znamená, co je tam napsáno. Jinak si jenom procvičujeme marnost. Máme takové informační programy s 15 členskými státy. A ještě další informační programy eh, zahájíme, to bude například v Rumunsku příští rok a to je drahé. A tady samozřejmě budeme se snažit vyvíjet tlak na to, aby to bylo řádně financováno, takový projekt, který je zásadní. Zásadní k tomu, aby mohlo být dosaženo těch cílů, jež jsme si původně usmysleli. A ještě vám mohu tady říct jednu další podrobnost. Já trvám u svých služeb, že náš rozpočtový proces by neměl mít tu obvyklou takovou tu, jak já tomu říkám, byrokratickou podobu. Že říkáme, kolik nám dali loni, o kolik si máme říci letos. To by mělo být vše založeno na projektech, takže nejdříve si kvantifikujeme projekty a právě jsme s tím započali. Tedy všechny projekty kvantifikujeme. Do nich se chceme dát a jež jsou od nás žádány, pak si je nákladově vyhodnotíme a pak se domnívám, že by mělo jít o politické rozhodnutí, které programy by tedy měly opravdu být implementovány, případně nikoliv. Podle toho eh, se pak bude utvářet ten rozpočet. Přesraniční zdraví, zdravotnictví. Já už jsem jasně řekl, že budu spolupracovat se španělským předsednictvím, to už jsem vám řekl na svém slyšení, právě v otázce přeshraničních zdravotnických služeb. A tady s potěšením už mohu um, ohlásit, oznámit, že už tam věci podkročily pozitivně kupředu, zejména ze španělské strany. Právě v otázce nějakého konsenzu. Poslední schůzka ministrů, jež byla na začátku minulého týdne v Madridu, tam jsme opravdu pokročili kupředu, to byli ministři zdravotnictví a španělské předsednictví si jakoby vytvořil vlastní koncepci, jak by to mělo pokračovat. A jejich přístup sice se setkal s kladnými ohlasy z mnohých, ze strany mnohých ženských států, rovněž způsobil, že se pohnuli k předu i státy, jež dosud byly ta blokující menšina. Zatím je příliš brzo, jak bude vypadat říci, jak bude vypadat konečné rozhodnutí, protože je přirozené, že mnoho zemí si zatím podrželo výhradu. Řeklo, že si to ještě musí prostudovat, že to musí předložit svým odborníkům. Já jsem ale rozený optimista a mám z toho dobrý pocit jsem přesvědčen, že by opravdu to už mělo znamenat eh, další pokrok. Eh, hromadná nápravná opatření, to je priorita. To je priorita na programu. Snažíme se opravdu kolektivním způsobem jít ku předu, abychom nejdříve dohloubky pochopili, o co tam jde, jednak s paní Redingovou, jednak s panem Almonio. Ano, budou to eh, dva legislativní akty. Jedna eh, bude mít tu stránku ošetřenou, tu stránku obchodní, jedna tu stránku toho spotřebitele. Ale musíme se zajistit, že nebudou tam žádné střety ani eh, že tam nebudou nedůslednosti. Na tom já trvám. Proto jsem přesvědčen, že provedeme takové konzultační cvičení a doufám, že v půlce příštího roku už předložíme legislativní návrh z naší strany, právě ze strany spotřebitele. A nyní, ta sopečně nemračno. Ano, to byla katastrofa a já si myslím, že katastrofa to byla nikoli pouze proto, že mnozí z nás, včetně mě, nemohli pracovat, v podstatě nemohli hm, zadržet svého pracovního programu ale i z hlediska lidského. Spotřebitele velice utrpěli v důsledku takového nečekaného incidentu. Komise reagovala rychle, aby zjistila, v čem problém spočívá a jak jej nejlépe řešit. My jsme zdůrazňovali, a to i veřejně, v čem spočívají práva spotřebitelů a trvali jsme na tom i přesto, že někteří operátory hráli no nevím, na co si vlastně hráli, na takového tvrdého haura. Ale my jsme opakovali, že práva spotřebitelů jsou taková a taková. Mají právo na vrácení ceny letenky, na ubytování a základní eh, náhledu stravování a rovněž na informace. Trvali jsme na tom a dopadlo to tak, že naše spotřebitelská združení v Evropě nám nyní dávají odezvu, v čem spočívaly problémy. A my bychom opravdu vítali. Vítali bychom feedback od kohokoliv, kdo utrpěl ať už přímo, že se jednalo například o vás konkrétně, anebo máte nějaká spotřebitelská střediska, o nich víte. Počet stížností přes, eh, v průběhu posledních dvou týdnů osmi násobně vzrostl a v pondělí komise zorganizovala konferenci pro eh, ty, jež mají realizovat práva eh, pro operační záležitosti. A nejsložitější věc spočívala v tom, pokud nemůže cestující se, zorganizovat, se spojit se svým leteckým přepravcem a a případně si zorganizovat vlastní návrat. Tam jde o porušení práva a e, tady musí zákonodárec být schopen intervenovat a nezávisle na tom musí mít cestující právo na na vrácení ceny letenky. Já to tady přečítám, to mě bylo doručeno těsně tady před tímto jednáním, protože jsem se sám zajímal o to, co se tam děje. Tady musím říci, že rovněž i komise přirozeně se snaží něco dělat, aby pomáhala firmám, a protože ty rovněž utrpěly určité ztráty. Ale my podmiňujeme jakýkoliv typ asistence, tedy pomoci, jež případně poskytneme, eh, podmiňujeme to tím, že nám eh, přepravce eh, dokáže a prokáže, že dodržuje legislativu v tom, jak se chová vůči spotřebitelům. Tedy pokud někdo nedodržuje naše předpisy, tak tomu nepomůžeme, toho nijak eh, nepodpoříme. Energetika. Ano. Tam se opravdu soustředujeme letos eh, na tuto oblast a jak už jsem řekl ve svém úvodním proslovu, jedno z těch eh, poměřovacích cvičení, to se bude týkat maloobchodních cen elektrické energie, abychom věděli, kde to nefunguje a proč, pokud to nefunguje. Poté, co se nám tyto informace dostanou do ruky, tak budeme schopni jednak je vyhodnotit a jednak zamést, že to tak řeknu. Zamést do čista ty oblasti, kde máme nějaké nefunkční pouty. Eh, průhlednost, transparentnost eh, ve finančním sektoru, to je rovněž velice důležité. Tady rovněž máme co dočinění s katastrofou, alespoň z hlediska spotřebitelů v průběhu posledních eh, dvou let. Tam můžeme rozdělit vše na dvě skupiny. Lidé, jež investují a lidé, jež si musí půjčit. A u obou typů těch spotřebitelů musí být lepší reakce a lepší transparentnost, jak se s nimi zachází. Právo na informace, to je jasné. Ta informace musí být čistá, přesná, eh, srozumitelná a rovněž možnost eh, spotřebitelů, aby si mohli porovnávat údaje, jež jim poskytne ta či ona instituce. Já bych rovněž rád viděl větší důraz, zejména u eh, těch půjček a větší zodpovědnost u toho ehm, u té spořitelny nebo banky, která někomu půjčuje, aby si někdo mohl ošetřit tu půjčku, aby ji mohl dostat těch svým závazkům. My se budeme snažit vyvinout nátlak, aby e, ty instituce, jež půjčují peníze, se chovaly odpovědněji, aby byly přátelštější vůči e, spotřebitelů. E, práva zvířat, těmi jsem se zatím nezabýval, ale ta otázka zde padla, ano, já i v kontextu těch kuřat ošetřených chlorem i těch jiných, ale i v kontextu testování například u kosmetických kosmetické přípravky testované na zvířatech, tak jsem řekl, že v současné době nemám představu, že bychom mohli prodloužit eh, tu derogaci. Chce, chci, abychom dále tlačili na to, aby byla naležená nějaká substituční řešení. Doufám, že jsem vše pokryl a omlouvám se, že dlouhé odpovědi. Ne, výborně, Eh, tady dokonce jste odpověděl i na to, co vlastně bylo mimo eh, náš rozsah, ale myslím si, že i paní Kracebel, která odešla, bude spokojena. Nyní už vlastně se ponoříme do času pana Ariase, ale jakož on je první na seznamu řečníku, možná mu to až tak nevadí. Já bych vám tady rád přednesl návrh. Máme pana Ariase a pana Greka. Ti ještě neměli možnost položit dotaz a pak jsem chtěl navrhnout, abychom eh, prošli i koordinátory v opačném pořadí, než to bývá obvykle. No, říkám tomu obvykle tentokrát. Dion, Rule, Buzoj, Gepar a Šváb. Tak to by to mohlo vypadat. Možná by ani se nechtěli eh, vyjádřit, protože možná mohou mít pocit, že jejich dotazy už byly zodpovězeny, ale pokud by si přáli tu minutu a půl nebo méně, tak to by bylo v pořádku a pak pan Dali odpoví a tím uzavřeme ve tři čtvrtě Eh, na 6 a pak máme ještě 45 minut na vaši zprávu. Tedy, pane Ariasi, prosím, zahajte nám druhé kolo otázek. Chtěl bych poděkovat panu komisaři Dalimu za to, že se mezi nás dostavil a také za to, že si na nás vyhradil svůj čas pokud jde o e-commerce, je to opravdu velmi důležitá věc podle toho, co pan komisař říkal a v našem výboru chystáme právě dokument pro oblast e-commerce v EU a chtěl bych ho vyzvat, aby nám pomohl, aby se nám podařilo dosáhnout většího zjednodušení a překonání překážek, které existují, protože je tady v podstatě otázka eh, digitální Evropy, aby e-commerce se mohl stát skutečně každodenní činností pro nás, pro všechny. Mnohokrát děkuji. o Pane komisaři, Agenda a iniciativy, které jste zmínil, jsou nesmírně důležité a vysoce relevantní pro spotřebitele. A já nepochybuji o tom, že uděláte všechno, co bude ve vašich silách, abyste tento program realizoval. Ale mám jeden problém. Pokud všechny priority, o kterých mluvíte ve vztahu ke spotřebiteli a k řízení všech těchto věcí, v tom smyslu, že jsme slyšeli o různých iniciativách, některé ty iniciativy budou vaše osobní iniciativy jiné patří pod jiná ředitelství, pod jiné komisaře. A já si myslím, že je sice pravda, že máme spoustu priorit, ale nakonec nedosáhneme ničeho. Můžete nám možná říct, jestli plánujete nějakou společnou strategii, kterou byste koordinoval vy, jak jsme to žádali my, abychom nakonec měli něco, co nebude roztříštěné mezi jednotlivá ředitelství aby se nestalo, že našim spotřebitelům nepředložíme žádnou konkrétní hodnotu? Ano, děkuji, Louis. Pan Dio? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Mám tady několik otázek. Pokud pan Tarabela se ptal na poštu a liberalizaci poštovních služeb, to je věc, která nás zajímá. My jsme předložili ústní otázku týkající se dopadu liberalizace pošty na pracující a na občany. Ostatně je tady i určité moratorium na tuto liberalizaci. Já bych chtěl vědět, co si o tom myslíte. Druhý bod. Pokud jde o stížnosti podniků, víte, jak ta situace vypadá. Dostanete mail, máte zkontrolovat eh, své údaje a přitom vlastně na základě toho jste už eh, provedli vlastně uzavření elektronické smlouvy. Otázka zní, kdo by se tomu měl věnovat, zda nebo nějaký jiný komisař, protože to je situace, která se v poslední době stále zhoršuje. A pak je tady otázka významu organizací spotřebitelů. Organizace spotřebitelů mají vynikající nápady, ale litují buď tedy Eh, mým prostřednictvím nebo se obracejí i na další kolegy, že nemají snadné kontakty s komisí. Eh, chtěl bych tedy vědět, zda tady něco hodláte zavést, aby tyto spotřebitelské organizace byly u vás lépe zastoupeny. Thank you very much, Mr. De Jong. Děkuji, pane De Jongu. Musím říct, paní Kratzebild, že i poštovní služby samozřejmě spadají spíš pod výbor pro dopravu, i když my jsme měli stanovisko pro výbor pro dopravu z pohledu vnitřního trhu. Paní Rile. Já jsem opravdu pod dojmem té šíře a rychlosti, eh, s jakou jste vklouzl do svého postu. Opravdu upřímně. Možná máme někdy rozdílné přístupy, ale způsob, jakým stavíte toho spotřebitele do středu, to mně opravdu připadá velice eh, kvalitní, velice dobré. A nyní eh, váš přístup k té obecné směrnici o bezpečnosti výrobku. Ta způsobila trochu chaos, trochu zmatek a já jsem ráda, že ji chcete znovu věnovat. Chtěla bych vám rovněž říct, že vás tam budu podporovat a chceme si od začátku eh, promyslet, jakým způsobem do toho můžeme eh, zatáhnout i země jako Spojené státy a Čínu, protože někdy se příliš pozdě začne zjišťovat, jaké mají standardy oni. Ale pokud bychom už při té revizi té směrnice eh, počítali s tím, že oni k tomu mají trochu rozdílný přístup, tak možná můžeme vše sepsat tak, aby to mělo i určité vyzařování na jiné země. Ale dále jsem se přihlásila i kvůli rozpočtu, protože vy jste řekl, že byste tam chtěl být flexibilnější, to mně připadá správně spadne. Ale v současné době, alespoň letos, bohužel jsem zpravodajkou za rozpočet této skupiny pracovní a právě jsme eh, ze skutečnosti víme, že se škrtá právě se seškrtává vše, co má co dočinit se spotřebitelem. Tady apeluji, abyste s námi spolupracovat, abychom my i vy měli ty správné finanční prostředky, například na pilotní projekty ty přece dávají smysl. V našem výboru máme dokument o tom fóru eh, pro eh, vnitřní trh, ale pokud jsem si správně všimla ve vašem příspěvku, tam jde o to, že byste rád veřejné slyšení právě u těch kolektivních eh, nápravných opatření. Rovněž ten takzvaný enforcement, čili vynucování práva, zákona. To by bylo výborné, kdyby se mohl přijít s různými návrhy. Já bych to podpořila, ale pokud bych se to musel dát do rozpočtu. A poslední bod, to je k otázce informace. Tam rovněž s vámi zcela souhlasím. Připadalo mi to, by mi to výborné, kdyby mohla komise přijít s návrhy. Máme tady ten obraz toho, co znamená informovaný spotřebitel. Na druhé straně víme, že někdy eh, ubíjejí ty informace toho spotřebitele. Čili otázka přiměřenosti informací. Tím jsme se zabývali právě i v rámci směrnice o o označování pro spotřebitele a bylo by dobré, kdyby se tomu mohla věnovat i komise, kdybychom měli nějaká vodítka, doporučení. Všechny eh, frakce jsou trochu rozdělené. Jsou poslanci, kteří apelují na více informací, eh, obsažnějších, pak jsou jiní, říkají, pokud máme informací příliš, tak je efekt opačný. Eh, Pan Buzoj. Thank you very much. Thank you for being with Mnohokrát děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišel, pane komisaři. Vím, že máte velice ambiciozní program v oblasti zdraví, přestože instituce Evropské unie nemají příliš mnoho pravomocí v této oblasti, ale velký dojem na mě udělal také konkrétní a jednoznačný plán ve vztahu k ochraně spotřebitele a chci vám k tomu poblahopřát. A také vítám váš záměr vydat doporučení pro harmonizovanou metodologii a podávání zpráv o stížnostech spotřebitele. To jsem viděl ve vašem pracovním plánu. To je velice pozitivní krok, protože zkušenosti v této oblasti v jednotlivých členských státech se velmi liší. Takže i na úrovni, týká se to i úrovně ochrany spotřebitele a proto jsem rozhodně pro harmonizaci standardů pro ochranu spotřebitele v členských státech EU. A na závěr svého krátkého vystoupení bych se chtěl zeptat na pacienty, kteří jsou také spotřebiteli, spotřebiteli zdravotnických služeb programu také vidím, a jsem si jistý, že se tomu budeme věnovat, návrh směrnice, která se týká zdravotnických e, zařízení nebo m, mm, prostředků. Má to být nějaká změna, úprava, anebo máte v úmyslu nějaké zásadnější změny v oblasti zdravotnických prostředků? Děkuji. Děkuji, velice dobré připomínky, paní Kepartová. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že už to hodně zaznělo, takže já bych tady pouze eh, přispěla jednou připomínkou, totiž důvěra. Důvěra spotřebitelů, spotřebitelek na tom společném jediném trhu. Ta zatím chybí, s tou máme problémy. A já se domnívám, pokud chceme takovou důvěru navodit, musíme jim dát něco do rukou. A vy jste nám rovněž slíbil, že pomůžete. Totiž něco k prosazování zákona. Pokud má občan nějaký problém, aby si mohl svá práva vymoci, aby mohl věřit, že nakupuje-li něco na nějakém jiném místě, že i tam má určitá oprávnění a určité postavení. Proto je tady pro nás tak důležité, abyste se snažil eh, zabývat to problematikou těch kolektivních nápravních prostředků, těch romadných. Rovněž tady bych se podepsal pod to, co řekl pan Rošfor. Už existuje tolik studií, celá řada konzultací, dotazníků. Ano, vy byste ještě jednu rád uspořádal. Dobrá, uspořádejte ji, ale pak už rozhodněte. Dejte nám něco čím se můžeme začít pracovně zabývat. Neříkejte nám, že se to musí ještě jednou prověřit. Vaše předchůdkyně, předchůdce neustále se tím zabývali, ale v určitém místě už musíme říct dost, máme toho dost, už musíme rozhodnout a já doufám, že to bude právě letos. Uh, so Mr. Uh, Mr. Schwab, I think is, uh... Pan Šváb, ano, dobře. V tom případě vás mohu požádat abyste všechny tyto věci krátce shrnul. Samozřejmě váš útvar se také může těm věcem vyjádřit později, nicméně máte příležitost pro závěrečná slova. Já jsem byl také informován o kontextu zprávy pana Rajese o elektronickém obchodování. A k tomu mohu říct, že rozhodně můžeme podpořit nějaké snahy rozšířit elektronické obchodování a snahy udržet ho pod kontrolou. Ty věci, které například souvisí s tím, nakolik uživatelé přistupují k internetu. Samozřejmě ten přístup musíme co nejvíc rozšířit. Také musíme zajistit, že zamezíme roztříštění, to uvádíte také ve své zprávě, roztříštění pravidel na ochranu spotřebitele v internetovém světě, v tomto virtuálním světě. Je velice zajímavé pracovat s vámi také na, tom, na té koncepci značky důvěry Evropské unie. A já myslím, že to by bylo také velmi důležité při vývoji našeho myšlení, našeho uvažování, třeba i v kontextu boje proti padělatelství. To znamená, komu můžete svěřit informace, které dostanete a potom je to také třeba otázka informací pro pacienty. A všech těchto dalších věcí, kde opravdu můžeme zajistit dobrý filtr, filtr kvality informací, které dostávají spotřebitelé. Přirozeně snaha zajistit bezpečnost na internetu pro mladistvé, to je věc, na které nám také hodně záleží a také jak by mohly podniky lépe využívat elektronické obchodování. Myslím, že musíme co nejvíc usnadnit pro jednotlivce využití platform pro elektronické obchodování. Protože je tady určitá úroveň harmonizace. Já vím, že někdo to považuje za sprosté slovo, nicméně myslím si také, že je potřeba skutečně pochopit, jaké výsledky chceme. Chceme povzbudit přístup pro uživatele tím, že zajistíme, že když si někde něco koupí, budou vědět, jakou, jaká mají práva a jakou smlouvu uzavírají s dodavatelem. Chceme vybízet podnikatele, aby víc využívali elektronické obchodování? To udělat můžeme. Pokud oni budou vědět, že jeho závazky nebo jaké přesně jsou jeho závazky, bez ohledu na to, z jaké země si zákazník něco koupí. Musíme to skutečně pečlivě zvážit. Musíme se zamyslet nad tím, o jaké cíle nám jde. Rozhodněme o cílech a potom na nich pracujme. Pokud je otázku pana Greka, tam bych řekl, že je pravda, že dnes je z hlediska komise zjevné, že spotřebitel je v jádru veškerých politik ve všech sektorech, ať už mluvíme o digitální agendě, klimatu, energii, ať už jde o dopravu nebo i jiné věci. Spotřebitel vždy musí být jádrem v jádru. A toto je také mé pověření v rámci kolegie. To znamená, každá iniciativa, která bude navržena, kterou navrhnou například moji kolegové komisaři, nebo můj kabinet, nebo já, musí projít analýzou vždy v kontextu zájmu spotřebitele. Například elektronické obchodování, digitální sektor – Víte, že tady byly velké snahy omezit elektronické obchodování s určitými produkty, aby se ochránily určité podniky a určité produkty. A představa byla taková, že se zavedou určitá nařízení, která budou mít negativní dopad pro spotřebitele. Takovému přístupu jsme se skutečně bránili a výsledek je takový, že pro spotřebitele je to atraktivní. Musíme prověřit, že všechno, co dělají ostatní komisaři, bude zaměřeno na spotřebitele. V popředí bude stát spotřebitel. Prioritou je dopad na spotřebitele. Samozřejmě, bude to také záviset na tom, nakolik efektivní budu já. A za to na sebe samozřejmě beru úplnou odpovědnost. Nicméně mohu vás ujistit o tom, že komisaři pracují společně, všichni uznávají význam spotřebitele a já myslím, že jsem nikdy nenarazil na žádné problémy z hlediska koordinace s ostatními komisaři. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že nebudeme zavádět žádnou legislativu takového typu, jako mají v USA. Musíme to pořád opakovat. A já doufám, že bez ohledu na studie velice brzy navrhneme legislativu, která bude přijatelná pro všechny. A mohu vás ujistit o tom, paní Gepardová, že já nechci nic zdržovat. Ale pracujeme na tom. Je to jedna věc, na které trváme. Abychom měli pevně daný časový plán pro další postup. A já vím, že v té zprávě pana Greka se uvádí květen. Možná, že nám to uteče o měsíc. Ale doufám, že budeme na dobré cestě, abychom k něčemu dospěli v příštím roce. Abychom ten proces jednou proždy ukončili v příštím roce. Protože s vámi souhlasím v tom, že je to navíc důležité. Pokud chceme, aby spotřebitel opět věřil ve vnitřní trh, jednotný trh. Pokud je o to, že nemáme moc velké zastoupení spotřebitelů na našich zasedáních, já myslím, že tak to není. My věnujeme velkou pozornost spotřebitelům. Například včera jsem byl ve Washingtonu a jedním z hlavních účelů mé návštěvy Washingtonu bylo věnovat se transatlantickému dialogu o spotřebitelích ve Washingtonu. To pro mě bylo velké potěšení a zpětná vazba, kterou dostáváme, je nesmírně pozitivní. Pokud je o směrnici o bezpečnosti výrobků, přirozeně uvítáme veškerou zpětnou vazbu od vás. aby ta směrnice byla co nejuzavřenější a nejpřísnější. Bezpečnost výrobku je klíčová pro to, co děláme. Zapojení Číny a Ameriky do tohoto vzorce je také podle mě velmi důležité. A jak už jsem říkal, byl jsem včera ve Spojených státech, mluvili jsme o této věci. A doufám, že do konce tohoto roku budeme mít dohodu o spolupráci tamním bezpečnostním výborem. A já jsem jim říkal, že to je ku prospěchu nás všech. A je možné, že do, do toho zapojíme i Kanadu. A já jsem říkal, proč ne? Čím větší ta síť bude, tím víc toho budeme mít. Tím větší bude účinek ochrany našich spotřebitelů. Protože když něco projde do Evropy, mohou to zachytit třeba ve Spojených státech takže tím vlastně navýší naše kapacitu kontrolovat tyto věci. A tak to vidím já. Protože všechno, co nám řeknou oni, se projeví i tady. A čím lepší zprávy budeme mít, tím lepší to bude. Takže vlastně zvyšujeme svou kapacitu, co se týče průzkumu a kontroly. A Čína do Číny pojedu v červnu. A jedna z věcí, na kterých rozhodně trvám, o kterých rozhodně musíme mluvit, je to, jak kontrolovat kvalitu u zdroje v Číně. To není snadné. Ale já myslím, že když na tom budeme trvat, a také s našimi protižky ve Spojených státech jsme včera mluvili o nějakém společném postupu vůči Číně. Měli bychom s Čínou jednat společně, abychom posílili naše vyjednávací pozici vůči Číňanům, abychom zajistili, že bezpečnost výrobků bude i pro ně důležitá věc. Na správné úrovni. Vítám podporu rozpočtu. Myslím si, protože jsem byl ministrem financí na Maltě deset let, že vím, o co jde. Nicméně je velmi důležité, aby všechny tyto žádosti, které dostáváme, žádosti o nové projekty a tak dále, dostali odpovídající financování protože jinak se zahrabeme do průměrnosti. Finanční projekty, eh, prostředky potřebujeme nejenom pro pilotní projekty a takové projekty už máme. Ale nejdůležitější je to, že musíme financovat budování kapacity, protože, jak víme, kritika z vaší strany i tady v parlamentu ukazuje, že nám chybí uplatňování, vymáhání práva v řadě oblastí. Dalo by se říct, že to není moje odpovědnost, ale odpovědnost členských států. Nicméně, od čeho tady jsme? Od toho, abychom dospěli k nějakým výsledkům pro naše občany. Jsme tady pro naše občany. Takže nestačí, abych řekl, to není moje odpovědnost. Je to moje odpovědnost, protože se musím postarat o to, že tam, kde se něco nedaří, kde členské státy zaostávají, my můžeme doplnit jejich úsilí a doplnit jejich kapacitu, aby byl dohled odpovídající. Pokud je o bezpečnost výrobků, nedostatek průzkumu může mít určitý dopad, ale mluvíme i o jiných oblastech, o bezpečnosti potravin, o dohledu nad dalšími hygienickými záležitostmi. Samozřejmě epidemie a pandemie nemají hranice. Je to tedy něco, kde všichni musí mít pocit, že odpovídají za stejnou věc. Harmonizace stížností spotřebitelů, ano, já myslím, že to nám dá možnost reagovat mnohem rychleji na stížnosti spotřebitelů a lépe je pochopit. Zdravotnické prostředky, poslední připomínka. Hlavní změny, které očekáváme, představují nové oblasti, jako je genetické testování a lepší sledování a kvalita využití těchto prostředků. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Uh, John, thank you very much. Mnohokrát děkujeme, Johne. Děkujeme za to, že jste reagoval na tak široká témata, včetně věcí, které spadají pod vaše portfolio, ale ne nezbytně pod portfolio našeho výboru. Skutečně to vítáme. A řeknu to, co už říkal jeden z mých kolegů. Já myslím, že už teď jste nesmírně dobře zvládl velice komplexní škálu témat, která spadají pod vaši celkovou odpovědnost. Ale myslím, že musím především říct, že když jste přišel na toto slyšení a paní Gepardová to také výstižně vyjádřila ve své otázce, když vás žádala, abyste potvrdili, jestli budete jakýmsi šampionem spotřebitelů v komisi. Já myslím, že jste jednoznačně předvedl, že jste se toho chopil oběma rukama a máte právě toto v úmyslu u celé řady věcí, o kterých jsme dnes mluvili. Ať už jde o sopečný popel, nebo o zdraví, anebo dokonce bezpečnost potravy na další aspekty. To skutečně vítáme, protože právě toto jsme chtěli. A já vím, že vy budete dál pokračovat ve spolupráci s námi po zbytek funkčního období. Takže mnohokrát děkujeme za tuto první příležitost promluvit si s vámi. Určitě vás uvítáme při dalších příležitostech a mám také velkou radost, že můžeme přivítat váš tým. Je tady celá řada členů vašeho týmu, s, tím máme, s těmi máme také vynikající pracovní vztahy. Za to také mnohokrát děkujeme a těšíme se, že se brzy zase uvidíme. Děkuji.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 Joanna. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, on to our final item. Dobrá, vážení, k, té posledním, k tomu poslednímu bodu programu. Ano, chápu, že jsme panu zpravodaji významným způsobem omezili jeho čas, než ještě přijdu s eh, návrhem. Chci předeslat, že jsme tady odvedli mnoho práce a je to zpráva velice důležitá ze strany toho výboru a zároveň zbuzuje mnoho zájmu, což nám dává další odvahu, další stimul. Paní Claris, jiní, je jasné, že eh, tomu eh, Nedáme to, co si co žádá, pokud bychom pouze se tím zabývali dnes odpoledne. Celá řada z vás má instrukce od svých stínů, aby se k tomu vyjádřila tak či onak. A zdá se, že ta zpráva, že by té zprávě prospělo delší období eh, pro eh, řádné zvážení eh, mezi stínovým zpravodají. Takže když se dívám na náš program, tak bych rád navrhl, máme jednak 2. června paní Kröz, která k nám přijde, takže ona sama se k tomu může vyjádřit. Ale snad bychom si mohli zařídit hodinku na diskusi mm, odpoledne 2. června a doufáme, že se nám mohou zúčastnit stínoví zpravodajové té diskuse. Zatím se mně zdá, že je konečný termín pro podávání eh, pozměňující návrhu 5. květen zcela nereálný, každopádně nereální. To je zpráva z vlastního podnětu a myslím si, že tady neexistuje nějak eh, těsná lhůta, eh, na rozdíl od zprávy pana Greka, kde bychom museli s něčím přijít do určitého data. Nevím, zda by tedy se mnou souhlasili koordinátoři, nebo by se rádi, rádi k tomu vyjádřili, zda je to dobrý nápad. Ano, pokud tedy, tedy všem vyhovuje, tak bychom si ještě rádi vás vyslechli a politické skupiny určitě podají zprávu svým stínovým zpravodajům, ale mohou pro vás stínovým zpravodajové mít nějaké předběžné připomínky na základě toho, co zde zazní dnes večer, ale myslím si, že bude férovější vůči té zprávě, abychom ji takto eh, neomezovali diskusi na toto téma. Tedy prosím, eh, komentujte, eh, k čemu jste dospěl. Eh, Já bych vám chtěl nejprve poděkovat za laskavost, se kterou navrhujete prodloužit lhutu pro podávání pozměňovacích návrhů. Bylo to opravdu velmi krátké, bylo by lepší, kdybychom měli více času. Takže dobrý den vám všem. Od té doby, kdy jsem byl ustanoven zpravodajem, pro zprávu dokončení vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodování jsem se zabýval otázkami, které existují v oblasti elektronického obchodování a přeshraniční aspekty tohoto obchodování v posledních měsících. Je v podstatě důležité tedy zjistit, jak vypadá situace s online obchodováním. Já jsem navázal kontakty s organizacemi spotřebitelů, ale se s celou eh, další řadou zainteresovaných osob a děkuji všem, kdo mi pomohli při zpracování tohoto textu. Během celého toho procesu jsem si uvědomil, že tady existuje celá řada problémů velmi různých. Jedná se o překážky, které brání tomu, abychom měli skutečný online obchod, vnitřní obchod. A je tady celá řada věcí, která by měla být zlepšena, abychom chtěli dosáhnout splnění naší strategie 2020. Online obchodování je skutečně velmi důležitá složka umožňující nám splnit cíle spojené s utvářením vnitřního trhu. Je třeba překonat překážky a zlepšovat tedy online přeshraniční obchodování. Je to skutečná priorita, které bychom se měli opravdu náležitě věnovat. Jeden z důležitých faktorů pro dosažení tohoto cíle je mít aktivní politiku, která občanům i podnikům umožní plně využívat online obchodování. A zde by bylo třeba, aby tyto různé podniky mohly skutečně navrhovat nabízet eh, spotřebitelům kvalitní výrobky za konkurenceschopné ceny. Měli bychom tedy být schopni doplnit právně vnitřní obchod o tuto složku online obchodování. Za současné krize by to také umožnilo bojovat proti zvyšování nerovností a chránit ty nejzranitelnější osoby, také MSP, které by mohly dále uživit naši ekonomiku. Měl by být tedy tento systém obchodování dostupný všem občanům EU a měli bychom zde mít účinnou politiku, která by snižovala překážky existující a umožnila by opravdu plně využít online vnitřního trhu. Je tady samozřejmě celá řada oblastí pro elektronické obchodování a je skutečně třeba uplatňovat stávající normy. 17. března jsme měli první výměnu názorů. Je skutečně třeba, abychom z toho vyvodili závěry pro konkurenceschopný evropský trh. Navenek Evropa by si měla připravit celou řadu evropských norem, které umožní zajišťovat obchodní činnost pomocí internetu, aby naše podniky byly vůči vnějšímu světu konkurenceschopné. Potřebujeme evropskou normu pro Evropu, ale také proto, abychom byli konkurenceschopní vůči eh, celému světu. Je třeba, abychom měli vyjasněné představy eh, i o existujících překážkách. Globální ekonomika 21. století přináší sebou určité výzvy na které bychom měli reagovat. Máme před sebou celosvětový trh, celou řadu nových technologií, které skutečně přinesly velmi zásadní změny a ekonomiku nemůžeme reformovat, pokud ji novým technologiím nepřizpůsobíme. Evropa by měla být skutečným vzorem na celosvětové úrovni pro digitální ekonomiku. A jak už jsem říkal na tom prvním eh, setkání s výměnou názorů, je skutečně třeba zlepšit tedy elektronické obchodování v Evropě. Já jsem velmi zdůraznil šest bodů. Nejprve by bylo třeba posílit přístup k internetu evropských občanů, aby mohli tedy kupovat online, protože musí mít potom kvalitní přístup k síti. Je třeba, abychom mohli zvýšit počet uživatelů internetu a také kvalitu a rychlost sítě v jednotlivých zemích a regionech EU, kde ještě nejsou kvalitní možnosti přístupu k internetu. Také by bylo třeba přihlížet k tomu, že tady existuje celá řada překážek pro obchodování mezi jednotlivými státy. Jsou určité tedy věci, které nejsou k dispozici všem občanům ve všech regionech. Čili je třeba opravdu, abychom posílili využívání článku 20 odstavec 2 směrnice o službách, kde v podstatě je zakázána diskriminace e, občanů v souvislosti s jejich místem pobytu a jejich státní příslušnostností. Pak je tady otázka ochrany spotřebitelů. Nová směrnice týkající se práv spotřebitelů představuje skutečný pokrok v oblasti podpisování smluv, ale může také přispět k řešení problému které by mohly vyvstat mezi prodávajícími a kupujícími. Je skutečně nezbytně nutné eh, napomáhat občanům, protože celá řada občanů nechce kupovat zboží elektronickou cestou, neboť pochybuje o bezpečnosti takovéhoto nákupu. Abychom zvýšili důvěru spotřebitelů, je podle mne třeba, aby byla přijata určitá opatření. Bylo by především třeba zlepšit určitou značku, vysačku pro eh, evropskou eh, kvalitní soustavu nakupování. A občané by měli mít právo být dostatečně obeznámeni se všemi předpoklady a se svými právy, eh, abychom tedy zajistili jejich lepší postup. Je také třeba zajišťovat ochranu spotřebitelů na základě ochrany osobních údajů. Dále je nutné vypracovat iniciativy na povzbuzování podniků k tomu, aby nabízeli své výrobky prostřednictvím internetu. Řada podniků tak nečiní, protože by s tím měli velké problémy. Jsou tady určitá pravidla týkající se daní, týkající se odpadového hospodářství a to se velmi tedy liší z jednoho národního trhu na druhý je tady skutečně potom otázka, že tyto věci jsou nepřehledné pro eh, jednotlivé maloobchodníky. Maloobchodníci skutečně by měli podporovat tento trh eh, elektronického obchodování, ale to jedně můžeme dosáhnout za předpokladu, že budou tyto věci jasnější, že použijeme také lepší platební systémy, eh, že budeme harmonizovat poštovní a bankovní poplatky, že tady budou jasné mantinely pro eh, práva duševního vlastnictví a také je tady otázka eh, určité úpravy týkající se objemu reklamy šířené prostřednictvím internetu a zlepšit mechanismy pro eh, jaksi, řešení konfliktů mezi prodejci a nakupujícími. Je také třeba zajistit bezpeč- větší bezpečnost a ochranu nezletilých, kteří používají internet. Musíme zavést jasné tedy prostředky pro to, aby nezletilí neměli přístup k obsahu, který by jim mohl být škodlivý například pornografie a další věci. Dále je třeba také eh, zavést kampaně určené rodičům, vyučujícím, aby si uvědomili, že také mají určitou odpovědnost vůči nezletilým a že je důležité dohlížet na to, jak tedy děti internetu využívají. A chtěl bych uzavřít tím, že bych chtěl poděkovat sekretariátu výboru IMCO za opravdu velmi profesionální přístup, za velký příspěvek, který tento sekretariat přinesl pro vypracování zprávy. Chci poděkovat za všechny podněty, které jsem také dostal v posledních měsících a teď netrpělivě očekávám připomínky eh, členů tohoto výboru, jakož i návrhy, které by mohly vzejít například od zde zastoupené komise. Dále jsou zde ještě některé další subjekty, které by rozhodně mohly obohatit naše diskusy předtím, než bude text definitivně dopracován. Děkuji za takto obsažný úvod. Rovněž bych se asi měl zmínit, že máme dva výbory, jež mají stanoviska k této zprávě pro právní záležitosti a výbor pro průmysl. A rovněž výbor pro výzkum tedy delší eh, časový harmonogram pomůže i nám, i jim. Eh, pan Silič se hlásí. Vy jste jeden ze zpravodajů pro některý z jiných výborů, náhodou? Pokud ano, tak eh, tím spíš jste vítán u nás. Ano, vím, že jste náhradníkem v našem výboru, ale velice rád vám dám slovo, abyste přispěl k této diskusi. Zvaživši na... Děkuji. Ano, já beru v úvahu, že už je pozdní hodina a omezím se tedy pouze na to, mohl byste si přepnout na jiný mikrofon, na ten mikrofon po vaší pravé ruce, jinak eh, máme volné místo na kameře. Já jsem pouze zmáčka. Použijte tento jiný mikrofon, ten je bude lepší. Dobrá. Obvykle to bývá po levé straně. A zkuste, to je typické pro mou politickou skupinu, něco takového. V určitém smyslu bych to mohl nazvat diskriminací. No, ale jste na, tím pádem na obrazovce, jinak jsme vás neviděli vůbec. Nyní jste eh, opravdu šťastný, když mě vidíte, to nevím teda. Zda vás to obšťastní. Každopádně jsem se přesedl vážení, eh, máme zde opravdu úchvatné téma, protože jsme svědky určité revoluce. Jedná se o revoluci v obchodování. Lidstvo prošlo takovouto revoluci několikrát dějinách a určitě se o tom napsal hodně literatury. Já nejsem odborník, ale nyní máme co dočinění s revolucí, jež má co dělat s tím, jak si získáváme nějaké zboží, majetek a um, Spotřebitelská eh, eh, nenasytnost. Tam, kde máme revoluci, tak eh, nám často scházejí znalosti, vědomosti, často emoce, to doprovázejí. Je to obrovské, ta, ten nedostatek vědomostí nebo znalostí, fakt, vše, co se týká toho elektronického obchodování. A dokonce ten První návrh té zprávy, ani ten se nevyhnul určitým zjednodušením, takovým zevšeobecněním. Například nás fascinuje skutečnost, že 100 miliard euro, to je jakoby dodatečný trh. Ale tady si musíme jasně říct jedno, pokud si něco někdo koupí, například ledničku eh, po internetu, tak už si ji pak nekoupí v obchodě. Takže tady nejde o dodatečné, ano, pouze v v určitém smyslu to přibyde, někde jinde to musí přece Ale Alespoň my se na to tvářme trochu vážně, protože přece hm, jsou našimi partnery hm, obchodníci, kteří se to umí spočítat. Jen jsem chtěl apelovat na to, abychom se necht nedali svádět emocemi nebo nějakými takovými všeobecnými poznatky, jež mohou nebýt přesné. A nyní Chtěl bych se zmínit o několika věcech, jak by v té zprávě měly být a buď tam jsou nedostatečným způsobem zastoupeny nebo nevhodně. Za prvé, hovoříme o otevřeném trhu, o evropském obchodování. Je absurdní, že v té nejotevřenější oblasti elektronické obchodování je ten trh právě omezen nebo vlastně uzavřen. Proč? protože například máme eh, diskriminaci těch spotřebitelů. Máme eh, směrnici o službách a v ní se říká, že se nesmí diskriminovat. Ale pokud já mám kreditní kartu polské banky, tak já si nemohu něco koupit například ve Velké Británii nebo v jiné zemi. Jednoduše proto, že oni tu moji kartu neuznávají. Tedy eh, hovoříme-li o obrovské ideji, ideje, o té myšlence, tak se nejdříve musí odstranit ta diskriminace. To je opravdu ostuda pro eh, ten eh, jednotný trh, pro Evropu. Takže eh, toto znevýhodňování musí skončit, ten první problém. Druhá věc. Záruky a reklamace. Tady velice výstěžně pan zpravodaj poukázal na to, že spotřebitel nevěří, nedůvěřuje takové podobě nakupování, pokud si na ten výrobek nemůže sáhnout. Proto je pro mě nesmírně důležité, abychom nejdříve zkusili nějakou akci, nějakou iniciativou. Jednak eh, podpořili tento způsob prodeje a jednak zajistili, aby všichni věděli, že mají právo na reklamaci a na záruku. Pokud si někdo koupí právě tu ledničku nebo pračku, tak má stejné právo ji vrátit, anebo pokud je vadná, tak jednoduchým způsobem vyměnit na eh, ledničku, která funguje. Někdo mi přiveze tu ledničku. A ta myšlenka, že bych ji měl vrátit, ta mě frustruje natolik, že si ji raději nekoupím, koupím si ji v kamenném obchodě, eh, tak jako jsem to dělal v minulosti. Mám velikou radost, že zpravodaj hovoří o důvěryhodnosti toho prodejce. Ale v tom tradičním obchodování se to tradičním způsobem eh, budovalo. A my rovněž zde musíme navodit určité způsoby tak, aby i ti prodejci v tom, na tom elektronickém trhu musí si způsobit nějakou korporativní loajalitu vůči svým zákazníkům a musí si najít způsob, jak budou tu svou věrohodnost budovat tím specifickým způsobem na internetu. A poslední věc, otázka jakýchkoliv sporů. Pokud vytvoříme jednoduchý systém řešení sporů v elektronickém obchodování, ano, jsou nevyhnutelné takové rozpory nebo eh, konflikty, když někdo nakupuje po internetu. Ale musí existovat nějaké smírčí řízení. Já chci všem připomenout, že lidé v síti mají výborné zkušenosti například s řešením sporu ohledně vlastnictví internetových domén. Tam se ví, jakým způsobem se to má řešit. Já nevím, jak by to mělo vypadat tady, ale každopádně si myslím, že ten alternativní způsob řešení těch sporů by měl existovat. Děkuji. Uh, Děkuji velice za eh, takový velice robustní, solidní přístup k té problematice. Máte pravdu, když jste nám připomenul, že elektronické obchodování je součástí všeobecného trhu. Já někdy říkám, že ehm, dosažení eh, obchodování v elektronického je vlastně dosažením jednotného trhu eh, jako takového. Nesmíme z toho dělat geto. Tady máme ještě eh, paní Stylerovou. Eh, rád bych si od nich vyslechal eh, komisi a ještě i jiné. Ale odpoví nám tady David. Tedy prosím, ozvěte se pouze krátce, abyste věděli. Okay, um, yeah. uh, right, well that's fine then. Okay, well... Dobře, to je v pořádku. Já myslím, že máte na vybranou. Já jsem chtěl jenom vyzvat komisi, ale můžeme pokračovat v debatě a můžeme pokračovat na příštím zasedání. Záleží na vás. Paní Gepartová má také mluvit jménem stínových zpravodajů. Takže možná dám nejprve slovo vám a pak paní Štajlerové. A pokud nám zbude čas na pana Mejera, tak mu také dáme slovo, ale už nemáme moc času, takže záleží na vás. Takže kdo chce první? Catherine. Jen krátce, pane předsedo, děkuji. Je zajímavé, když se podíváte na to, jak se elektronické obchodání rozbíhá, a když jsem poslouchal kolegu, který mluvil o ledničkách, napadlo mě, že pořád víc lidí například nakupuje vánoční dárky online, proto byl Amazon tak úspěšný letos, na rozdíl od knihkupectví Baudes, které už je zavřené. Už nejsou knihkupectví Baudes, ale když se mluví o ledničkách, je zajímavé, že tolik podniků do kterých se dá jít, koupit si lednici nebo pračku, prodávají i na internetu. Je to jakýsi doplněk jejich podnikání. A je důležité, aby lidé měli na vybranou. A velice správně říkáte, že prvek ochrany spotřebitele musí vstoupit do těch přeshraničních otázek a směrnice o právech spotřebitele musíme zajistit, že lidé, kteří si něco kupují na internetu, nebudou nepřijdou zkrátka. To je velká příležitost a já musím poděkovat zpravodaji, děkuji za připomínky a těším se na to, co řekne paní Gepardová. Děkuji, já budu francouzsky. Jsem dostala své ty poznámky ve francouzštině, takže to bude jednodušší. Nebudu říkat všechno, co tady stojí, protože jsou tady dvě plné stránky textu, ale protože skutečně to všechno tedy tak pečlivě popsal. Chtěl bych, chtěla bych tady skutečně něco říci z toho, co je nejpodstatnějšího. Děkuji tedy za ten velmi užitečný text, kde jsou v podstatě ukázány hlavní výhody i problémy spojené s rozvojem tohoto nástroje pro dokončování vnitřního trhu. Je vidět, že jste tady zohlednil celou řadu důležitých bodů, které jsou velmi pozitivní. Vedle toho jsou tady určité body, u kterých možná jsou určité problémy nebo potřeba tedy diskuse, zejména si klade otázku, pokud je o paradigma, které jste si zvolil tím, že jste tedy v tom návrhu zprávy řekl, že 500 milionů spotřebitelů EU v podstatě závisí tedy na účinném fungování vnitřního trhu. Já s tím souhlasím, že je to spíše naopak, že tedy ten vnitřní trh je tady pro občany a myslím si, že skutečně bychom to měli trošičku jaksi dát do lepšího e, smyslu. Pokud jde o návrh paní komisařky Redingové, pokud jde o elektronické obchodování, tady je velký otazník Možná bude třeba ještě o tom znovu jednat, kam až tedy to může skutečně jít. V bodu 14 se domnívá, že je třeba si položit otázku, zda je skutečně nezbytné eh, mít tolik eh, předpisů v této oblasti. A v bodě 19 si klade otázku, zda je nutné ještě tedy mít nějaké další nezávislé agentury na ochranu spotřebitelů, nebo zda by nebyly jiné možnosti, jak upravovat tuto otázku. Bude také třeba do větší hloubky se zabývat otázkou elektronických plateb. O tom teď také hovořil pan kolega Siběč, čili to je také velmi důležitá věc. A bod 25, vytváření programu pro subvencování a můj kolega i já se domníváme, že to by asi nebyl ten nejúčinnější způsob, že by spíše bylo třeba myslet na dokončování elektronického obchodování v oblasti HDP, v oblasti vlastnických práv, v oblasti poštovní distribuce za tedy konkurenceschopné ceny, spíše než tedy přidělování subvencí. Myslím si, že to asi bylo to nejpodstatnější, co mi řekl kolega. Byly tam ještě jiné body, ale nechci vás tím příliš dlouho zatěžovat. V každém případě základem toho, co jste navrhl, je skutečně dobrým základem pro další diskusy a určitě budeme velmi rádi s vámi spolupracovat. Good. Uh, thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji. Já myslím, že ještě chviličku času máme. Možná, že David Mayer by také něco mohl říct k tomu, jak vidí další postup. Já vím, že komise má řadu zajímavých iniciativ, které běží paralelně, zvlášť v takových oblastech, které se týkají dodavatelského řetězce. Na tom pracuje pan Beržman. To jsou důležité oblasti pro integraci. Já vím, že to nespadá do jeho pole působnosti, ale minulý týden komise schválila návrh na regulaci selektivní distribuce a pan Arias na to také odkazuje ve své zprávě. Parlament to ještě vůbec neměl možnost projednat nemůžeme za to my, ale mohou za to kolegové ve výboru pro hospodářství a měnu, kteří údajně usoudili, že tyto věci nejsou podstatné pro spotřebitele a proto je není nutné projednávat. Na nejvíc nějak abstraktně. Možná, že to můžete zasadit do širšího kontextu. A možná, že můžete uvést ještě další věci, které považujete za podstatné, v tom smyslu, jak se bude postupovat dál. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že budu stručný, protože není vhodné, abych já hovořil po té, co komisař Dali nastínil tuto oblast tak důkladně a podrobně. Jen chci potvrdit, že rozměr spotřebitele samozřejmě je důležitá otázka a v současné době tyto věci skutečně hodně zvažujeme a podle mě zpráva parlamentu bude velice dobrým příspěvkem do práce komise, která bude probíhat v letošním roce v souvislosti s věcmi, které se týkají elektronického obchodování. Děkuji. Dobře, vy jste se obdivuhodně držel zpátky. Dobře, tak si vás vyslechneme ještě příště. Takže stanovíme si podrobnější časový plán po 2. červnu. O vaší zprávě asi budeme hlasovat v září. V září máme dvě plenárky, takže budeme mít spoustu příležitostí. Takže možná teď dám slovo panu Ariasovi, aby k tomu případně ještě něco dodal. Ještě předtím chci prověřit, pane Siviči, říkám správně, že jste zpravodajem nebo autorem stanoviska v jiném výboru? Ne, nejste. Chtěl jste přispět sám za sebe. Já jsem doufal, že možná budete mít prostě stanovisko pro jiný výbor. To mě trošku zklamalo. Nevíme náhodou, kdo jsou zpravodajové v ostatních výborech? To by bylo zajímavé vědět. Eh, eh, bueno, muchas gracias, presidente. Eh, entiendo por lo... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se domníval, že ta lhůta byla stanovena na 2. června pro pozměňovací návrhy. Je to skutečně tak? Ne, musíme si stanovit novou lhůtu. Budeme mít ještě další hodinovou diskuzi o vaší zprávě 2. června. A to bude navazovat na diskuzi s komisařkou Kresovou, takže to bude důležité. Můžete to propojit. A Johna s vámi a s výborem stanoví nějakou lhůtu v červnu pro pozměňovací návrhy. V červenci asi budeme hlasovat ve výboru a pak se to dostane na jednu ze zářijových plenárek. Tak by to asi mělo být. Abyste měl představu o tom, jak to bude postupovat. A ještě musíme spolupracovat s těmi výbory, které dělají stanoviska. Výborně, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem účastníkům, všem, kdo se vyjádřili k této zprávě. Já jsem si to všechno zaznamenal. A vzhledem k tomu, že teď máme o něco více času pro jednání o těchto otázkách, budu mít opravdu čas ještě více popřemýšlet o vašich vystoupeních a zašlu vám nový dokument, jakmile ho dokončím. To je vše, co jsem vám chtěl říct. Děkuji mnohokrát. Well, thank you very much indeed. Děkuji. Děkuji, ano, určitě toho času využijeme a že budete účinně zpracovat s těmi dalšími výbory tedy, dámy a pánové, tím vlastně jsme skončili svou práci. Děkuji za tak intenzivní účast a připomínám, že ještě máme v pondělí 10. května jedno zasedání od 15 do 18.30. Už máme velice nabitý program, brzy ho zveřejníme. A pak máme další plné zasedání 2. a 3. června. Tam budeme mít dvě zasedání, včetně, doufáme, čekáme, že se k nám eh, dostaví paní Kresova. Takže doufám, že se dostavíte. Děkuji a uzavírám zasedání.